Takže kolegové, začneme naši dnešní schůzi, prosím. Návrh pořadu jednání. Pane Marinesku a pane Kramere, už jsme začali. <laughs> Návrh pořadu jednání. Pořad jednání můžeme tedy schválit, pokud nemáte žádné námitky, zápisy ze schůzí z 10. a z 29. ledna 2019 máte a pokud nemáte žádné připomínky, tak je můžeme schválit v této formě. Nemám žádná sdělení předsedkyně dnes ráno, máte štěstí. A mám tu čest přivítat zde pana ministra Rumunska, pro cestovní ruch. Pane ministře, vítejte v našem výboru. Od 1. ledna letošního roku Rumunsko převzalo předsednictví rady s velkými ambicemi, pokud jde o budoucnost Unie, zejména i v oblasti cestovního ruchu a jak je uvedeno v programu předsednictví, tak cestovní ruch je strategická priorita, která by se měla daleko více zviditelnit na agendě Evropské unie. Takže budeme věnovat zvláštní pozornost šíření a propagaci opatření k lepší integraci tohoto odvětví do široké škály politik Evropské unie, kdy cíl je mít udržitelný, odpovědný cestovní ruch a poskytovat kvalitní služby, které přinášejí výhody pro podniky, zejména pro malé a střední podniky a také hmatatelné výhody pro všechny evropské spotřebitele. Pane ministře, mohu vás ujistit, že Evropský parlament bude vždy v předvoji evropských politik v oblasti cestovního ruchu, které kterými snažíme se podporovat cestovní ruch z našeho rozpočtu, tak aby to byl udržitelný cestovní ruch v rámci budoucího víceletého finančního rámce do roku 2027, protože cestovní ruch je hnací silou evropské ekonomiky jakožto celku. Máte, máme mnoho společných zájmů, kolektivních, zejména doufám, že se nám podaří co možno nejlépe spolupracovat. V každém případě, pane ministře, můžete počítat s naší podporou, s podporou výboru pro dopravu a samozřejmě přeji vám a celému rumunskému předsednictví mnoho úspěchů a dám vám slovo asi na 10 minut, potom budeme mít diskusy s poslanci <clears throat> právě abychom se tedy podívali, jaké jsou priority rumunského předsednictví v oblasti cestovního ruchu. Takže prosím, vítejte a máte slovo. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych vás rád ujistil o mé naprosté podpoře. Máme společný cíl a to je propagace evropského cestovního ruchu, tak aby Evropská unie byla první světovou destinací z hlediska cestovního ruchu. Takže určitě jsem si jist, že budeme dobře spolupracovat. V roce 2080 došlo k významnému růstu v cestovním ruchu ve většině členských států Evropské unie, což ukazuje význam cestovního ruchu pro dynamiku ekonomiky. Chceme pokračovat touto cestou, ale potřebujeme aplikovanou strategii, která nemůže být uplatňována bez eh, reálné pomoci. Musíme růst abychom věděli, jak můžeme růst, tak musíme poznat dopad cestovního ruchu na ekonomiku. A samozřejmě musí také probíhat eh, trvalé změny. Klíčové, klíčová role cestovního ruchu v rámci opatření pro ekonomický růst a vytváření pracovních míst je skutečně zásadní věc. A je to jeden z dalších důvodů, pro který cestovní ruch je úspěšnou politikou Evropská unie, která konsoliduje obrázek EU jakožto udržitelná a vysoce kvalitní destinace. Cestovní ruch proto potřebuje ambiciózní politický rámec. Komise stejně jako členské státy musí přijímat konkrétní opatření s cílem podporovat ochranu a konsolidaci evropského majetku a propagace imidže Evropské unie jakožto excelentní destinace. Evropský program neobsahuje žádné specifické programy, ale jsou eh, programy zejména v rámci jednotného trhu s, pří, s přímými dopady na toto odvětví. A já bych chtěl pohovořit o návrhu nařízení pro program jednotného trhu v oblasti konkurenceschopnosti, konsolidace podniků, zejména malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu, aby opatření EU vedla k harmonizaci národní legislativy, tak nesmíme zanedbávat význam rozvoje těchto iniciativ iniciativ na úrovni Evropské unie, abychom dokázali čelit současným výzvám tak musíme vyvíjet větší úsilí, abychom cestovní ruch lépe zařadili na program Evropské unie a stimulovali ekonomický růst a vytváření pracovních míst. Deficit pracovních míst je hlavní, jednou z hlavních obav a ta se musí řešit na evropské úrovni. Tento obor čelí deficitu specializovaných pracovníků a také problémům spojených se sezónností této práce. To je někdy obtížné a to je jev, který existuje ve všech členských státech a má to rozvoj na, eh, dopad na rozvoj cestovního ruchu v celé Evropě eh, určité programy vzdělávání mohou být financovány z evropských eh, fondu a musíme se zaměřit na rozvoj činnosti v této oblasti, protože je zde nedostatek pracovníků a klíč pro růst v tomto oboru je udržitelnost, dlouhodobost rázu cestovního ruchu a možnost akumulovat různé rozmanité kompetence. Rumunské předsednictví Rada Rady Evropské unie by chtělo znovu ustavit skupinu pro růst a konkurenceschopnost v oblasti cestovního ruchu. Přejeme si připravit závěry Rady ohledně celé řady aktuálních aspektů, jako je digitalizace, udržitelnost odvětví, sezónnost, klimatické změny nebo propojování určitých destinací což by mohlo podpořit členské státy v vypracovávání jejich národních strategií. Pomocí této iniciativy s ostatními členskými státy chceme zdůraznit potřebu vypracovat strategický dokument, který by aktualizoval sdělení komise z roku 2010 Evropa, oblíbená turistická destinace ve světě, nový evropský rámec pro cestovní ruch a uspůsobit vývoj jednotného a digitálního trhu. Závěry rady budou navrženy v rámci Rady pro konkurenceschopnost na konci května 2019. Nemůžeme hovořit o rozvoji cestovního ruchu, aniž bychom hovořili o nových technologiích, které mění nadbídku a poptávku a přizpůsobování nové digitální ekonomiky. To je také nezbytnost, pokud chceme udržet a zlepšovat konkurenceschopnost cestovního ruchu jakožto oboru, abychom mohli využít výhod, na které nabízejí technologie v cestovním ruchu, tak musíme musíme rozvíjet politiky, struktury a programy a takové klima, které toto podporuje. Inovace cestovního ruchu potřebují naši podporu, zejména pokud se týká start-upů. Digitalizace v oblasti cestovního ruchu znamená, že musíme zanalizovat prostředky, jak využívat nových technologií. Musíme podporovat malé podniky, malé podnikání a tím, že budeme podporovat podnikatele, to je také jedna z našich priorit. Musíme identifikovat reálné potřeby nových podniků a malých a středních podniků. Musíme rozvíjet různé modely financování, tak, abychom zajišťovali podporu přístupu k údajům prostřednictvím veřejných politik, které budou tedy uplatňovány v, tomto, v této oblasti. Mnoho malých a středních podniků potřebuje podporu. Nová ekonomika se nám zde eh, zrodí, jsou zde například rezervační platformy online typu Airbnb a nemůžeme ignorovat dopad tady těchto nových modelů na odvětví. Je to důležitý úkol pro investory v oblasti cestovního ruchu a také na trhu realit musíme se vyhýbat aglomerování některých destinací, ale zajišťovat ochranu podniků ve všech eh, lokálních úrovních. Musíme podporovat synergie mezi cestovním ruchem a ostatními odvětvími, například kulturním a kreativním průmyslem a vytváření partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou, což a zapojovat i nevládní organizace. Musíme podporovat eh, kvantitativní růstové modely a zlepšovat kvalitu a podporovat více image a eh, Evropskou unii jakožto excelentní destinaci. Musíme podporovat také opatření pro lepší lepší integraci tohoto odvětví do celé škály evropských politik, udržitelný cestovní ruch, odpovědný kvality služby vysoké kvality, které mohou být konkurenční výhodou pro podniky, zejména malé a střední podniky. Konkrétní výhody pro evropské spotřebitele, na to se musíme zaměřit. Chceme propagovat udržitelný cestovní ruch na evropské úrovni, odpovědný zelený cestovní ruch, soustředit se na inteligentní destinace. To by mělo být ve středobodu našich zájmů. Potřebujeme rovnováhu mezi ekonomickou, sociálně kulturní a ekologickou udržitelností. Podporovat ekonomický růst a udržitelný rozvoj, to má také etickou dimenzi. Nechceme vytvářet fobii z cestovního ruchu, jak již to například se stalo s některými velmi slavnými destinacemi. Musíme také rozvíjet multimodální dopravu, integrovanou politiku mobility a efektivní a udržitelnou dopravu ve prospěch návštěvníků, ale také místních obyvatel. Okay. Da, ați spus în 10 minute și am încercat să mă... Řekla jste mi 10 minut, paní předsedkyně, tak se snažím přizpůsobit se. Vyvážený rozvoj cestovního ruchu by měl být naším heslem. Je nejvyšší čas, abychom si uvědomili, že potřebujeme seriózní opatření tak, abychom se vyhnuli přelidněnosti některých turistických aglomerací. Tyto destinace by si měly také ponechat eh, cíl jakožto města, kde lidé žijí, pracují, ale současně navštěvují turisté. Tady tato ten přehnaný cestovní ruch, tomu bychom se měli eh, také proti tomu bojovat a rozvíjet nové turistické destinace. Na evropské úrovni je nutné mít strategii, která bude zahrnovat všechny členské státy. Je možné, přesměrovat, přeorientovat cestovní ruch na zóny, které jsou méně známé, ale které jsou také velmi bohaté z hlediska památek a turistických zajímavostí země, které mají dobrý potenciál cestovního ruchu, ale které toho doposud nevyužívaly, tak ty bychom měli také podpořit také bychom měli rozvíjet infrastrukturu v, v rámci nového administrativního přístupu. A zde je důležité, abychom zapojili místní aktéry, co možno nejrozmanitější ze všech průmyslových odvětví. To je možné díky strategii, která zapojuje soukromé podniky. Takže toto je část argumentů, které budou směrovat náš přístup znovu na ustavení pracovní skupiny pro růst a konkurenceschopnost v oblasti cestovního ruchu. Chtěli bychom zdůraznit vývoj zpracování strategického dokumentu, který by nahradil a revidoval sdělení komise z roku 2010 Evropa oblíbená turistická destinace ve svět na světové úrovni a přizpůsobit vývoj jednotného trhu a digitalizace tohoto trhu. Závěry rady budou schváleny na konci května 2010 2019. Na základě těchto nápadů přes rumunské předsednictví bych chtělo zorganizovat tři neformální akce a doufejme, že tyto debaty budou zdrojem inspirace pro úsilí členských států, ale také pro všechny aktéry a že společně se nám podaří vytvořit všechny nezbytné podmínky pro vyvážený dlouhodobý a udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Evropě. Dochází k diverzifikaci cestovního ruchu na evropské úrovni i na světové světové úrovni cestovní ruch musí zůstat udržitelným odvětvím, nejen z hlediska ekologického, ale také ekonomického a sociálního. Chceme diskutovat o všech těchto tématech v rámci konference Udržitelný rozvoj politika evropských státu, která se bude konat od 1. do 4. dubna 2019 v Bukurešti. Také chceme zorganizovat v Tulči 11. až 14. června ministerskou konferenci o strategii Dun- po Dunají, která bude užitečná pro ekonomický rozvoj. A potom budeme organizovat z 10. od 10. do 12. dubna schůzi celé této sítě. Tyto tři akce ta, na ty jste samozřejmě srdečně zváni a doufáme, že budeme mít čest, že nás navštívíte. Posílení cestovního ruchu na evropské úrovni je skutečně vitální, aby to, této odvětví zůstalo konkurenceschopné. Musíme se přizpůsobit technologickým změnám, musíme být schopni nejen se jim přizpůsobovat, ale také transformovat tento technologický rozvoj do udržitelného rozvoje. Chtěl bych zdůraznit významnou výhodu Evropské unie v oblasti cestovního ruchu, bezpečnost, kterou můžeme nabízet našim turistům turistům. To je společný cíl pro všechny členské státy. Turisté potřebují především bezpečnost. Bez, bezpečnosti to, ten blahobyt, komfort, které jsou základními hodnotami cestovního ruchu, ztrácí na významu. Musíme mít nový přístup díky strategiím, které mohou zajistit výhody nejen pro evropskou ekonomiku, ale zejména pro lokální ekonomiku, která je základem turistů soudržnost, společná e- evropská hodnota je hnacím motorem rumunského předsednictví a ta by měla být zohledněna ve, všem, ve všech přístupech na evropské úrovni a ve všech evropských politikách. Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozornost a doufám, že jsem mluvil trošku rychle. Omlouvám, že jsem mluvil trošku rychle. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za tuto osvětu. Děkuji také tlumočníkům, že s vámi drželi krok. A teď začne rozprava. První eh, bude náš místo předseda, pan Liry. Prosím pan místopředseda naší task force. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře. Molto to je bohužel jediné, co mohu rumunsky ze sebe vydolovat. Chtěl bych vám opravdu poděkovat. Poděkovat za to, Eh, s čím jste začali jako rumunské předsednictví. Já musím říct, že mám velká očekávání pro těch budoucích eh, šest měsíců, co se Evropské rady i týče. Myslím si, že teď se asi děje víc než v posledních eh, letech a že snad se v této oblasti dospěje k dohodě. Tento rok je totiž nesmírně důležitým rokem pro evropskou politiku a pro cestovní ruch, která, který je součástí evropské politiky. Já jsem velice rád, že ta pracovní skupina začala fungovat a že bude viditelná uvnitř rady. Všechny členské vlády, eh, vlády členských států by měly říci, že zároveň s ostatními prioritami Unie je i cestovní ruch velmi důležitou oblastí. Takže pokud my jako poslanci a poslankyně můžeme být v této oblasti nám pomocni formálně či neformálně, dejte nám určitě najevo, že je něco takového žádoucí. Hovořili jsme již několikrát neformálně Kontaktovali jsme všechny eh, vlády všech členských států v poslední době a požádali jsme je, aby podpořili eh, stanovisko Evropského parlamentu, za které jsme eh, vlastně velmi sebrali v rámci vyjednávání o budoucím eh, finančním eh, rámci. Jedná se o položku právě určenou cestovnímu ruchu, ruchu. a v současném pololetí je úkolem eh, rumunského předsednictví tuto položku věnovanou cestovnímu ruchu udržet v rozpočtu. Takže v radě byly představeny, představena různá stanoviska a eh, nechceme, aby nakonec se dospělo k tomu, že tento návrh parlamentu bude nějakým způsobem eh, rozebrán, stažen a tak dále. Takže bychom byli velice rádi, kdyby se těch 300 milionů eur tato rozpočtová položka složka eh, v plánu udržel. Není eh, tak důležitá ani výše té částky, jako spíš ten symbolický význam, eh, který tato položka má. A teď další téma. V radě je otázka, do jaké míry může tedy v radě Eh, rumunské předsednictví prosadit zvýšenou roli cestovního ruchu. A v tomto směru já velice podporuji rumunské eh, předsednictví. 6. března eh, se vlastně bude konat první zasedání té nové pracovní skupiny v radě a my tam budeme moci také začlenit poslance či poslankyně Evropského parlamentu do této pracovní skupiny. Děkuji, pane Liry. Eh, takže necháme ještě zaznít několik připomínek či dotazů. Eh, pan Rivman de Korp, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyně a vítejte, pane ministře cestovního ruchu Rumunska. Děkuji za eh, to nadšení, které projevujete a za velmi kvalitní úvodní referát. Naprosto s vámi souhlasím vzhledem k tomu obrovskému hospodářskému rozvoji a významu e, průmyslu a cestovnímu, e, cestovního ruchu je třeba, aby strategický plán byl aktualizován, protože si přiznejme, ten dokument byl koncipován v roce 2010 a jsem nadšen, že vy osobně hovoříte o příliš velkém objemu eh, turistů, protože když se podíváme, co se třeba eh, odehrává v takové Barceloně či Amsterdamu, tak si uvědomíme, eh, že hodně moc turistů představuje skutečný problém, především když tito lidé využívají Airbnb a hovořilo se také o digitální digitalizaci, ale neslyšel jsem, že byste hovořil o otázce víz, protože obecně řečeno je vždy eh, problém i s vízy. Pokud 600 milionů Číňanů střední třídy přijedou do Evropy, no tak to eh, rumunské hotely, konkrétně v Bukurešti, asi nebudou postačovat, aby všechny tyto lidi ubytovali a je zapotřebí se také společně podívat, jak můžeme řešit tuto otázku víz. Další bod, který jsem velmi ocenil ve vaší prezentaci, je nedostatek lidských zdrojů, personálu. Paní eh, předsedkyně 502 eh, milionů osob na trhu práce a přitom 10 milionů chybí Eh, většin, nebo hodně z nás eh, je starší ne, eh, než 65 let, další budou muset pracovat, abychom se udrželi na při životě a to jsou všechno věci, který, které musíme ještě probrat. A teď kontakt s Fin Filip, vy přijímáte velmi důležitá opatření, já souhlasím s místopředsedou, děláte takové eh, hlavní směry a já doufám, že finští kolegové převezmou od vás to, co jste započali a že tuto agendu eh, budou posunovat dál. Já jsem už totiž viděl příliš mnoho krásných plánů rady, které umírají předčasně po šesti měsících, když se předsednictví ujme další země. Děkuji vám, pane kolego. Paní Bilbao, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, všechny vás zdravím, děkuji vám, pane ministře, děkujeme eh, za to, že jste zaktivovali otázku cestovního ruchu. Je to věc velmi důležitá pro členy našeho výboru a myslím si, že je velmi dobré zaktualizovat eh, sdělení komise od roku 2010, protože toto sdělení je celkem zastaralé. A také se mi líbí, že chcete zaktivovat eh, v rámci Fóra pro hospodářskou soutěž eh, otázku zaměstnanosti a hospodářskou aktivitu prostřednictvím malých a středních podniků. Otázka malých a středních podniků a nástrojů nezapadají do druhou podniků, které se v současnosti rozvíjí eh, v oblasti venkova. Model turistických malých a středních podniků není v souladu s eh, finančními nástroji, které máme pro poskytování finanční podpory v rámci EU. Proto si myslím, že tento přístup je velmi dobrý a je opravdu třeba tyto nástroje přizpůsobit. Ano, nestačí, abyste vy zaktivovali komunikaci, pokud, pokud potom nebudeme mít eh, žádnou kontinuitu. Vy jste tady poukázal na několik výzev, tedy strategie dopad, ale když vy tady hovoříte o udržitelnosti a o soudržnosti a o etice, tak myslím, že co se týče rozvoje cestovního ruchu, tak právě kvůli nedostatkům, které zde existují, tak měli bychom ta, to dát do souladu se eh, zapojením osob s postižením a, s, a co se týče migrantů. Máme 80 milionů osob, které mají eh, určité postižení, máme stárnutí populace a tak dále, budeme potřebovat eh, nástroje, které se tomu přizpůsobí. Já bych si tedy přála, abyste tyto dva aspekty zohlednili. Migrace. Proč? Protože potřebujeme zaměstnance. Potřebujeme mít zaměstnance, eh, kteří budou proškoleni v tomto odvětví, které volá po pracovnicích. A potom otázka Eh, toho, že lidé opouštějí venkov a přírodu a protože tam nejsou pracovní místa, ale přitom na druhé straně e, turisté se zase chtějí dostat do přírody a opouštějí ta velká města. Takže ptám se, co udělat s tím, že eh, potřebujeme migranty, kteří by pracovali v cestovním ruchu, otázka osob s postižením. A nyní bych chtěla pohovořit o Brexitu. Kanárské ostrovy přijímají více než 25 turistů z Velké Británie a dokonce tam Britové si kupují nemovitosti. Dívali jste se na to z tohoto pohledu? Já souhlasím, že v rámci víceletého finančního rámce bychom měli poskytnout prostředky pro rozvoj tohoto tak důležitého odvětví. Děkuji vám, paní Bilbao. A ještě než dám slovo panu Kramerovi, tak bych se chtěla omluvit E, protože mě čekají na jiné e, schůzy, ale vrátím se a teď e, předám předsednictví pana Kor, panu Kórovi, který bude provizorně řídit schůzi. Prosím, pane Kramere, máte slovo. Minister. Paní předsedkyně, pane ministře, děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. Děkujeme vám za vaši prezentaci. Vy jste tady hovořil o udržitelnosti a o kvalitě. Udržitelnost je velmi důležitá, protože můžeme zničit cestovní ruch. Ale máme tady cestovní ruch, který se eh, velmi mění během posledních let a ta otázka udržitelnosti je zde velmi důležitá. Eh, chtěl bych eh, zde eh, pohovořit o cyklistice, protože cyklistika v cestovním ruchu stále roste a víte, že jezdit na kole je zdravé, je to ekologické a má to také ekonomický dopad. Švýcarská studie ukazuje, že na kole nejezdí pouze studenti či chudí lidé, že je to úplně jinak. A ten kdo eh, je cyklistou a eh, cestuje, tak denně vydá 35 eur eh, v porovnání s tím automobilistou, který vydá denně 10 eur. A samozřejmě ti, co jezdí na kole, ti cyklisté, tak ti nejezdí do velkých měst a jezdí i na delších trasách a jezdí i na venkov. A vy jste tady popsal situaci, která je v Evropě, ale u nás třeba ta situace v Evropě je jiná. Já bych chtěl uvést zde příklad eh, Srbska. Eh, mají tam eh, Iron Trail a je tam přes 700 kilometrů tras a všechny štíty jsou srbsky, ale i anglicky a jsou tam velké plagáty na hranicích a tam je to velmi dobře popsané a já jsem uh, jel po cyklistických trasách uh, v Rumunsku, ale tam jsem žádné takovéto značení neviděl. Bylo mi řečeno, že to bylo uh, Eh, zakázané a třeba tam jsem něco eh, našel, ale bylo to pouze rumunsky a bylo tam třeba napsáno, že to bylo spolufinancováno eh, z Evropské unie, ale tím, že to bylo pouze rumunsky, tak vlastně jsem si nemohl nic přečíst a přitom já se velmi zajímám o, o kulturu a historii. A zjistili jsme, eh, že eh, opravdu eh, zde v této oblasti Dunaje je mnoho turistů, mnoho cyklistů. A chtěl bych se zde zmínit o těchto Eh, plagátech, protože představte si, že z jednoho roku, eh, kdy eh, na těch trasách bylo 500 cyklistů, tak potom se zvýšil počet na 13 tisíc turistů. Takže vlastně, když se o tento druh cestovního ruchu nestaráte, tak vytlačujete tento druh cestovního ruchu na druhou stranu Dunaje. A musím říci, že když já jsem jel v Rumunsku na kole, tak to bylo opravdu velmi nebezpečné, protože tam byly nákladní vozy. A když jsem chtěl jet eh, eh, vlakem, eh, tak to nebylo možné. A já jsem chtěl jet na kole alespoň tuto trasu činící 70 kilometrů. Zde vyjednává se na radě to, co bylo vyjednáno v parlamentu. Bylo to většinově schváleno a proto já bych vás chtěl požádat, abyste se postarali o to, aby to nebylo jako před deseti lety, a že e, cyklistika je důležitá pro udržitelnost cestovní ruchu a pro malé a střední podniky. A proto já bych si e, e, přál, aby všechny cyklistické trasy měly odpovídající značení, aby všechny ty plagáty byly dvojazyčně. Nemusí to být v mé mateřštině, v němčině ale aby to bylo alespoň třeba anglicky. Dobře, máme Brexit, ale angličtina je důležitá. Já bych tedy chtěl eh, vědět eh, tyto informace, protože eh, třeba na té straně Dunaje, na té rumunské straně Dunaje, tak tam je velmi zajímavá historie a myslím si, že by bylo dobré všechny tyto informace mít. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Pane Marinesku, máte slovo jako vedoucí frakce. <coughs> Děkuji, paní, pane předsedající. Pane ministře, po vašem úvodním projevu a té vaší velmi zajímavé prezentaci. Chápu, že jsem to pochopil tak, že vyřešíte za těch pět měsíců, které vám zbývají všechny problémy, které přetrvávají v cestovním ruchu. Měl bych otázku, která se týká konkrétní věci jaký dokument podle vašeho názoru byste mohli zpracovat v tomto za to období vašeho předsednictví v radě nebo možná v komisi samozřejmě nějaký oficiální dokument, sdělení nebo rozhodnutí, aby to, o čem jste hovořil ve vaší prezentaci, se, skuteč, se přeměnilo ve skutečnost, aby to nebyla jen. Takže naprosto konkrétní otázka. Děkuji. Ano, děkuji pane Marinesku. Paní Čabadel, vám dám slovo nyní. Dobrý den všem. Je to potěšení, že zde dnes hovoříme o tomto tématu, které mi velmi leží na srdci, a to rozvoj evropského cestovního ruchu. Já bych samozřejmě chtěla také přivítat pana ministra cestovního ruchu Rumunska mezi námi. Rumunsko, moje země, je také destinace, kterou bych velmi ráda chtěla propagovat v Evropské unii. A jsem ráda, že vidím, že rumunské předsednictví se také domnívá, že um, cestovní ruch je prioritou. A Mám také radost z toho, že instituce a zejména rada pochopila, že cestovní ruch musí být podporován. A to více tedy na evropské úrovni. Zde ve výboru pro cestovní ruch a dopravu máme pracovní skupinu Task Force pro cestovní ruch, pak máme meziskupinu pro cestovní ruch, které spolu předsedám a hodně jsme diskutovali o potřebě reaktualizovat to sdělení Evropské komise pro cestovní ruch, o kterém jste mluvil a nepotřebujeme jen ho aktualizovat, protože to je sdělení z roku 2010, takže už je velmi zastaralé. A Evropa eh, ve, v posledních devíti letech narážela na mnoho problémů a mnoho výzev, nejen tedy v oblasti cestovního ruchu, ale obecně v ekonomické sféře. My tady poslanci našeho výboru, stejně jako Evropské asociace v oblasti cestovního ruchu, se domníváme, že kromě tohoto sdělení Evropa potřebuje integrovanou strategii pro rozvoj cestovního ruchu v Evropě, která bude obsahovat hlavní cíle pro rozvoj cestovního ruchu. A ještě více musíme také přizpůsobovat financování v Evropské unii pro rozvoj cestovního eh, ruchu, i když tu a tam je cestovní ruch považován za politiku, která patří pod princip subsidiarity. Ale politika, která souvisí se subsidiaritou, ale vytváří 11 evropského HDP, která na, vytváří více než 11 milionů pracovních míst v Evropské unii, a více než 1,2 mm, je jedna, více než 1,2 milionu malých a středních podniků v cestovním ruchu. Takže to nemůže být pouze předmětem subsidiarity, musí to být jedna z prioritních politik Evropské unie. Proto vám blahopřeji za to, že v krátkém době vašeho předsednictví chcete znovu oživit skupinu pro cestovní ruch v rámci pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a závěry této pracovní skupiny, stejně jako debaty v Evropském parlamentu, se můžou stát základem pro budoucí strukturu dokumentu Evropské komise a pro budoucí program EU, který bude obsahovat strategii rozvoje cestovního ruchu jako jednu ze svých priorit. Další velice důležitá věc je podpora v rámci Evropské unie potřebujeme platformu pro podporu Evropské unie jakožto destinace, která bude nabízet také řešení pro přelidnění některých turistických destinací. Máme spoustu jiných míst, která můžeme propagovat. Jsou to destinace, které mají velký potenciál turistický krásný majetek kulturní a přírodní, takže měli bychom více vyvážit evropský cestovní ruch tím, že budeme více podporovat tyto méně známé destinace, ke kterým patří i Rumunsko se svými moldavskými kláštery, s krásnou krajinou a přírodou. Můžeme tedy najít takové řešení, aby Evropa zůstala nadále první světovou destinací pro turisty a abychom dosáhli rovnováhy tím, že přerozdělíme turisty na území Evropy Evropské unie. Další velice důležitá věc, která souvisí s touto novou výzvou ekonomickou, a to je digitalizace ekonomiky která, kterou pociťujeme stále více i v cestovním ruchu. Můžeme to také propojit s tím nedostatkem pracovních sil, o kterém jste hovořil, a stimulovat rozvoj digitálních kompetencí pro lidi, kteří pracují v tomto odvětví a nabízet také služby přes internetové platformy ve prospěch cestovního ruchu a konečných spotřebitelů tedy evropských občanů. Já vím, že Romuni dělají hodně věc, udělají hodně v posnásled v těchto šesti měsících pro propagaci cestovního ruchu obecně a v Rumunsku také. Děkuji za váš obsáhlý příspěvek. Nyní paní Gezine Meissner. Gezine, máš slovo. Ano, děkuji, Dítře. Vážený pane ministře, buďte vítán. Klaudie jako Romonsko hovořila velmi dlouho, je velmi zaangažovaná. Já se pokusím také využít času ve výboru pro dopravu se eh, kolega hovořil o cykloturistice, kterou já také mám rada. Já bych se chtěla konkrétně zeptat, hovoř, eh, ho říkal jste o té konferenci pro oblast Podunají, kterou budete organizovat. Měli jsme už v parlamentu, Klaudia právě organizovala tady tu konferenci. Já si myslím, že Podunají je velice důležitá oblast, i když Rumunsko jako takové neznám. A moje konkrétní otázka na vás, jak to vypadá s pro tu trasu na lodní trasu na Dunaji. Je to už fáze nějakého prosazování a najdeme z toho také podporu z CEFu, z evropských prostředků, to je a potom Delta Dunaje, o tom se zmínila Klaudie. Určitě je to hezké, já to tam bohužel neznám. Eh, nebo pobřeží Černého moře. Já Rumuns, v Rumunsku to neznám, ale myslím si, že i turisticky to může být velmi dobře, eh, dobré a hezké. A moje otázka, jaké problémy máte případně v deltě Dunaje nebo v této oblasti se znečištěním, jako jsou plasty. To máme všude, tomu čelíme i v severním Německu takže možná výměna zkušeností s ostatními by mohla být také zajímavá, protože toto jsou důležité věci i pro cestovní ruch. Děkuji, Gezíne, za to, že jsi byla stručná. A teď paní Matero, prosím. Děkuji. Já bych chtěla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 cestovní ruch má tak důležité místo v rámci vašich priorit, včetně eh, kapitoly, které se týká konkurenceschopnosti, kde se uznává, že cestovní ruch je mechanismem eh, pro hospodářský růst a pro rozvoj různých eh, evropských regionů. Během pětiletého mandátu a jak jste určitě zaznamenal, mnoho kolegů pracuje eh, velmi, nebo pracovalo velmi tvrdě na tom, aby cestovní ruch dostal své místo v agendě. A já bych vás chtěla poprosit, aby z vašeho pohledu, aby z vaší pozice jste cestovní ruch eh, dali na to místo, kam eh, patří v rámci ekonomiky a v celé Evropě. A zároveň bych chtěla hovořit také o pozici Evropského parlamentu. Evropský parlament eh, přišel s finanční linií pro víceletý finanční rámec 30 milionů eur. A nyní bychom si přáli, aby Rada pokračovala v této linii a podpořila tento tak důležitý sektor. čelíme mnoha problémům a výzvám. Nejdůležitější je, abychom měli konkrétní opatření a už se tady o tom hovořilo. Chci také pohovořit o digitalizaci a o Brexitu. A proč? Protože za prvé, digitalizace. E, zažíváme skutečnou digitální revoluci. A je důležité, aby digitalizace sloužila našim občanům. V tomto odvětví se vytváří mnoho pracovních míst. A proto je důležité, aby digitalizace posloužila malým a středním podnikům, které představují 90 firm, které podnikají v cestovním ruchu v Evropě. Musíme vytvořit nástroje a musíme přizpůsobit stávající nástroje a programy, tak abychom podpořili malé a střední podniky. Musíme podpořit podnikatele, musíme jim pomoci. A proč? aby zde byla rovnováha mezi mladými generacemi, mezi těmi, kteří mají informace a kteří získávají dovednosti v nové éře digitalizace a které už na svých nových pracovních místech mohly pokrýt stávající mezery v porovnání s tradičními firmami, kde jsou starší zaměstnanci, tak aby se e, to dostalo do rovnováhy, tak aby naše firmy byly více konkurenceschopné. A závěrem bych chtěla říci, že máme před sebou ještě velký kus práce co se týče různých destinací. Musíme vytvořit nástroje pro regiony, pro členské státy, tak abychom mohli lépe spravovat toky turistů. A závěrem si říci, že tento týden 27 členských států dostalo dopis, nebo lépe řečeno, eh, že je potřeba zaslat dopis všem 27 ministrům členských států, tak aby se všichni vynasnažili a postavili eh, mm, inteligentnější Evropu, kde budou inteligentnější destinace a kde budeme mít lepší Evropu, Better Europe. Děkuji paní Montero. A závěrem velmi stručně máme dvě témata, eh, které jsou pro nás velmi důležitá napříč frakcemi a to jsou práva eh, leteckých cestujících. Eh, tam jsme se dohodli, na radě už to leží několik let a já se ptám, zali můžete v tomto pokročit. A potom jste tady hovořili o e, multimodální dopravě a vydávání jízdenek. To znamená, že e, z domova e, pojedu s jednou jízdenkou, potom vlakem, na letiště, taxíkem a tak dále. Tak bych chtěl vědět, zali došlo k pokroku na půdě vašeho předsednictví v této oblasti. Ich wollte Sie noch ausschreiben lassen, Herr Minister. Ich würde Ihnen dann jetzt gerne das Wort geben. Eh, pane ministře, dává vám slovo, abyste mohl zodpovědět eh, všechny dotazy, které jste dostal, kterých bylo opravdu mnoho. Da, multe întrebări și extrem de... Ano, skutečně dotazů je celá řada. Jsou to také velmi dobře argumentačně podložené dotazy. Já bych s dovolením probral jeden po druhém a e, pan kolega říkal, že zná e, určité věci v Rumunsku, eh, že eh, zná, co se eh, určitá slova v rumunštině. Já bych ho rád pozval na několik událostí v Rumunsku organizovaných. Chci hlavně, aby se naučil slovo krásné, protože Rumunsko je krásné, velmi přitažlivé a nejsem tady proto, abych dělal dnes Rumunsku reklamu. Omlouvám se za svou podjatost, ale musím říct, že máme překrásné hory, eh, biodiverzita je zcela mimořádná, eh, Karpaty, eh, Dunajská delta, rovněž máme celou řadu památek, historických objektů, které jsou předmětem ochrany pod UNESCOm a proto vyzývám kolegu, aby Rumunsko navštívil. Určitě to na něj udělá mimořádný dojem. A teď, co se týče eh, potřeby dobře cestovní ruch financovat, tak já eh, v tomto s vámi naprosto souhlasím. A ohledně těch 300 milionů eur, eh, té částky, kterou e, schválil Evropský parlament, tak vám musím říct, že rozhodnutí o e, víceletém finančním rámci nadcházejícím rámci bude e, přijat šéfy států a vlád a e, tady bude muset zůstat e, ta položka pro cestovní ruch, ale to už je nad rámec diskuze a rozhodnutí Rady pro konkurenceschopnost. Evropský parlament žádá radu o specifický program či komisi eh, o specifický program pro udržitelný cestovní ruch. Zdá se, že komise v tomto zatím ještě nic neučinila. My bychom velice rádi, aby se cestovní ruch stal viditelnějším uvnitř Unie, aby jeho význam co by hospodářského sektoru byl uznán. A z tohoto hlediska poprvé po pěti letech chceme navrhnout závěry rady k cestovnímu ruchu právě eh, uvnitř Rady pro konkurenceschopnost. Jsme si vědomi toho, že se cestovní ruch potřebuje finanční injekci a konsolidovaný politický rámec, aby mohl e, více e, reagovat na e, možnosti a výzvy, především na té místní úrovni. Jinými slovy, potřebujeme finanční podporu tohoto sektoru a myslím, že v tomto směru spolu souhlasíme a že jsme si navzájem partnery. Druhá otázka se týkala vízové povinnosti. A e, to se také týká e, kolegy z výboru Libe. E, ano, my si přejeme, aby tady bylo hodně, u nás hodně cesto, účastníků cestovního ruchu v Evropě a budeme se touto otázkou zabývat velice seriózně a samozřejmě vezmeme v úvahu závěry příslušného výboru je třeba si uvědomit, jaké jsou výhody eh, pro cestovní ruch a zároveň chránit evropské hodnoty. Takže se opřeme o závěry expertů, o tom vás mohu ujistit. Třetí otázka byla od paní Bilbao. Jsem rád, že vás slyším hovořit o malých a středních podnicích E, to je skutečně velký úspěch Evropské unie a my musíme mít společnou strategii v této oblasti a hledat všechny možnosti, jak je podpořit e, co se týká 80 tisíc Eh, osob s postižením, tak je evidentní, že se musíme zamyslet nad tímto problémem, eh, nad jejich integrací a dát jim možnost, aby pracovali. A proč ne zrovna v té oblasti, kterou se teď zabýváme, v oblasti cestovního ruchu, eh, který je i z tohoto hlediska vlastně velice přitažlivý. Následně hovořil pan Kramer obšírně o udržitelném cestovním ruchu. Samozřejmě je zásadní a povinností, abychom tuto myšlenku udržitelnosti, dlouhodobosti jako e, takovou e, odrazili i ve všech cest, aktivitách cestovního ruchu. V současné době ta udržitelnost vztahuje pouze k těm e, sektorům cestovního ruchu, které mají zároveň také eh, přírodní eh, památky chráněné v rámci třeba Natury 2000, ale na tom bychom se neměli zastavit. Myslíme eh, na otázku udržitelnosti ve všech oblastech cestovního rochu. A pak cyklostezky a cykloturistika, to jsou velmi důležité věci z tohoto pohledu, protože ono to znamená, Eh, že se člověk stará o své zdraví, když jezdí na kole, zároveň chrání životní prostředí eh, já to beru. Vy jste tady uvedl příklad, který možná není příliš pozitivní pro Rumunsko. Je pravdou, že Rumunsko zatím není úplně adaptováno na potřeby eh, cykloturistiky, ale chci vás ujistit, že to je sektor, který se i pro nás stává prioritním. V současné době pracujeme na legislativních eh, záměrech, na definici vozovky, na eh, tom, abychom tady nechali nechali vzniknout v síti cyklostezek, aby eh, cyklisté již nebyli obtěžováni běžnou dopravou silniční a ujišťuji vás, že se pokusíme do <clears throat> těch evropských eh, itinerářů eh, cyklostezek začlenit i naši zemi. Chci vám poděkovat za tu velmi lichotivou prezentaci Rumunska, její krajiny a toho, co může nabídnout účastníkům cestovního ruchu. A do Doufám, že vás brzy e, potkáme na nějaké rumunské cyklostezce a že společně třeba navštívíme některé e, objekty v té krásné zemi, která je mou vlastní. A teď pro pana Marinesku. Vy jste mě požádal, abych řekl, co chystáme konkrétního. No, e, není to moje rozhodnutí, ale já bych se samozřejmě přál, abychom dospěli ke konkrétním výsledkům, nad kterými se shodneme všichni a budeme diskutovat o řadě témat. Nepochybně budeme identifikovat určitá řešení, ale e, nakonec se shodneme. Já vás jenom prosím, abyste nám dali důvěru. Jste Rumunem, máte rád svou zemi, tak si buďte jist, že a důvěřujte, že rumunské předsednictví Evropské rady přinese pozitivní výsledky pro cestovní ruch v Evropě, v Evropské unii, tak, aby Evropa zůstala i nadále destinací číslo jedna pro účastníky cestovního ruchu z celého světa. A teď k otázce paní Tapardel jaká je strategie, kterou přijmeme na té evropské úrovni. Tady mohu eh, rád eh, konstatovat, eh, že hovoříme stejným jazykem. E, ano, potřebujeme, aby náš přístup byl jednotný. E, vím, že to není e, snadné, ale zároveň to není nemožné. My se touto myšlenkou určité strategie budeme zabývat, strategie uvnitř Rady pro konkurenceschopnost. A strategie z roku 2010 si zaslouží, aby byla aktualizována. Eh, měla by projít určitým vývojem vzhledem ke všem těm transformacím, eh, ke, které, eh, ke kterým došlo a dochází. Každé spoždění, už třeba jenom když si vezmeme rychlost, každé spoždění může mít velice závažné důsledky. A teď k těm. Vă spun în cunoștință de cauză, a teď samozřejmě ještě otázka těch splavných cest, splavných toků. To je velmi atraktivní téma a ty úplně nejkrásnější části Dunaje eh, procházejí právě Rumunskem. Jsem tím velmi, eh, jsem tomu velmi rád musím říct, že například v Tulče jsme zorganizovali konferenci o řece Dunaj a pokud jste ještě nenavštívili tuto část Rumunska a pojedete tam, tak zjistíte, že to je ta úplně nejkrásnější eh, část světa. Je to eh, konkrétně oblast, která je eh, pod ochranou UNESCO a krása má opravdu rajský nádech. Je zřejmé a jasné, že na té konferenci budeme také hovořit o tom, jakým způsobem ještě zefektivnit a e, zatraktivnit tento typ cestovního ruchu na řece Dunaji, protože to je e, zase pro nás veliké, e, veliké plus a chceme ho maximálně využít. A teď poslední otázka, myslím, že to byla otázka paní Monten, co se týče nárůstu cestovního ruchu a jeho příspěvku do hospodářského růstu země, nezapomínejme na jednu věc. Cestovní ruch je jeden z eh, klíčových eh, sektorů pro tvorbu HDP v Evropské unii a e, tvoří nějakých 10 e, HDP. E, ovšem my musíme ještě mířit výš, takže v té pracovní skupině v konkurenceschopnosti tyto věci aktualizujeme a budeme se snažit maximálně využít potenciálu tohoto sektoru a spoleháme se i na vaši pomoc při tomto úsilí. Pak tady byla ještě jedna otázka ta se týkala multimodálních eh, cestovních dokladů, jízdenek. Je to velmi dobrá myšlenka, eh, která by vlastně cestování, eh, dopravu turistů velmi zesnadnila. A děkuji vám za tuto myšlenku. My jsme na ní nepad, nena, nás nenapadla, ovšem je to skvělý nápad a my se mu budeme opravdu velmi bedlivě věnovat. Všem chci ještě jednou závěrem poděkovat. Děkuji, pane ministře. A myslete také na práva cestujících v letecké dopravě. To nám také leží na srdci v Evropském parlamentu. Mnohokrát vám děkujeme za vaše vysvětlení, za odpovědi na naše otázky. Blaho přeji vám k takovému krásnému představení vaší země. Co se týká cestovního ruchu, přejeme vám hodně úspěchu, protože váš úspěch je i naším úspěchem. Děkujeme. Ich mache einfach mal. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu... No, takže kolegyně, kolegové, dostáváme se k našemu dalšímu tématu. Opouštíme nyní eh, rumunské předsednictví. Samozřejmě jsou to témata, která velmi zajímají naše občany. A nyní zde máme to, to zrušení střídání času. Dávám slovo zpět zpravodajce paní Ulskok, aby nám tedy prezentovala svou zprávu. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Já jsem nyní dokončila návrh mé zprávy o těch sezónních změnách času, a to v prosinci jsem dokončila tu zprávu. Tak prosím ti, kteří odcházíte z místnosti, tak abyste to udělali klidně a rychle. Yes, I am fine. Děkuji, já jsem tedy dokončila návrh zprávy o sezónních změnách času v prosinci. Už byla prezentována zde ve výboru v lednu a jsem ráda, že jsem dostala od mnoha poslanců podporu. Od té doby jsme dostali 76 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhy z jednotlivých politických frakcí a jsem ráda, že vidím, jaký zájem máte o tuto věc. Co se týká sezónních změn času, protože to vlastně vzešlo z občanské iniciativy, jak všichni víme. A získali jsme také velký počet odpovědí ve veřejných konzultacích a zapojilo se mnoho občanů v celé Evropské unii do tohoto Vedla jsem také bilaterální schůzky se stínovými zpravodaji samozřejmě. Měli jsme jednu, nefo, jednu neformální schůzi eh, se stínovými a včera byla oficiální schůze stínových zpravodajů. Tam jsem představila jednotlivé alternativy stínovým zpravodajům, které zapracovali většinu těch pozměňovacích návrhů předložených a byla jsem potěšena, že na včerejší schůzi stínových zpravodajů jsem získala plnou podporu od stínových zpravodajů, abych zpracovala kompromisy směrem k tomu, abychom podpořili návrh komise tak, aby se zrušilo tady toto sezónní střídání nebo změny času. Také, aby, v národní kompetenci potom je, aby si jednotlivé členské státy zvolili ten standardní čas, kterou, který budou používat a abychom potom vytvořili koordinační mechanismus pro členské státy, aby si to sami koordinovali tak, aby docházelo k harmonizaci mezinárodního trhu Evropské unie, pokud jde o dopravu a komunikace například. A bod 4 4, co se týká delšího období implementace, toto je také velmi důležitá věc. Ty detaily, které nebyly plně podpořeny, tak to byla eh, určitá preference toho, kdy by měla být zrušena ta změna času. Já bych preferovala 2021, aby všechny členské státy a zúčastněné subjekty měly dostatek času k tomu, aby se na to mohli připravit, aby to bylo dobře organizované, abychom si to zorganizovali dobře na jednotném trhu, aby nedocházelo k nějakým přerušením, což by samozřejmě mělo negativní dopady na občany, ale ta diskuse včera nezahrnovala těch dalších šest výborů, které zpracovávají stanovisko k této věci. To by mělo být tento týden. Proto tedy budeme mít další schůzi stínových zpravodajů příští týden za účelem zhodnocení a diskuse o těch stanoviscích dalších šesti výborů. Já si myslím, že můžeme pokračovat v plnění toho navrhovaného časového harmonogramu 4. března. To je důležité téma, důležité datum, protože si myslím, že je důležité, abychom v parlamentu přijali rozhodnutí ještě do voleb a abychom také prezentovali výsledek naší práce před tedy volební pauzou. Těším se na to, že bude pokračovat další spolupráce se všemi stínovými zpravodaji jsem optimistická, pokud jde o ten časový plán a našich možností dosáhnout výsledku v této věci. Děkuji. Děkuji, paní Ulskok. Já nyní dávám slovo stínovým zpravodajům za EPP, pan Svoboda. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce paní Ulskok za její práci. Skutečně včera schůze stínových zpravodajů eh, jsme na schůzi tedy dosáhli jasného výsledku. A to v tom smyslu, že mm, toho, co, co vlastně zpravodajka teď prezentovala. Já bych jen chtěl doplnit k tomu, co říkala paní Ulskok, Skutečně situace, ve které se nacházíme v této věci, není výsledkem občanské iniciativy. Je to výsledu, výúspěch Evropského parlamentu. Byla to naše iniciativa, kdy jsme vlastně vyšli z nuly až do té fáze, kde jsme teď v rámci legislativního postupu paní Ulfskok informovala, že je šest dalších výborů, které budou předkládat svá stanoviska za výbor Jury. Včera jsme hlasovali úspěšně. Hlasování bylo pozitivní eh, tedy o této zprávě. Takže za výbor to je tedy, eh, co se týká mé další role jakožto předsedy výboru Jury. Děkuji vám. Děkuji, pane Svobodo a za EKR pan Zlotovský tady není, takže další kolega. Uh, Já bych s dovolením jenom přečetl to, co náš stínový zpravodaj uh, napsal. Chceme poděkovat uh, zpravodaji za návrh, zpravodajce za návrh. My souhlasíme a kompromisní pozměňovací návrh je také v tomto směru podán a domníváme se, že horizontální analýza a studie o dopadech je něco, co je opravdu zapotřebí pro jakékoliv přijetí nějakých změn. Souhlasíme s tím, že konstruktivní přístup je pro ty zásadní případné změny nutný a že tento přístup musí být koordinovaný a také musíme hledět na fungování vnitřního trhu. V této souvislosti děkuji. Vielen Dank, Herr Siele. Děkuji, pane Síle. Eh, paní Bilbao za ALDE, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to tak. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za konstruktivní práci a za její spolupráci napříč všemi politickými frakcemi. Ano, eh, tak jak je to v pozměňovacích návrzích, eh, které jsme předložili, myslíme si, že se jedná o dobrou věc když to přesuneme do roku 2021, tedy ukončení sezónních změn času, protože členské státy musí provést další analýzu. V některých českých státech eh, se zřídily pracovní skupiny, které analyzují, co by obnášelo změnit eh, nebo ukončit změny času. My tedy navrhujeme, odložit to do roku 2021 na základě našich pozměňovacích návrhů. Už jsme to řekli a opakuji to. Co je tady nejdůležitější, je, aby tento koordinační mechanismus fungoval správně. Koordinační mechanismus, který umožní provést eh, analýzu ve všech členských státech, Chápeme, že Evropská komise eh, musí fungovat eh, jako rozhodčí a aby se rozhodlo o nejvhodnějších opatřeních v budoucnosti. A ještě tedy je nedořešené, eh, který ten čas se zruší. Zdali si ponecháme zimní nebo letní čas, to ještě není rozhodnuto. Ale myslím si, že bychom měli trvat na významu koordinace, tak aby evropský systém byl eh, nadále koherentní. Opakuji to, co už jsem řekla u minulé příležitosti. Setkání, které jsme uspořádali, bylo velmi důležité. Hovořili jsme, hovořili jsme o energetických aspektech. Spravodajka, tak jak je to ve studiích, prohlásila, že důvodem eh, této iniciativy pro změnu času, tak ty důvody byly energetické úspory a momentálně dochází téměř k žádným úsporám v členských státech. Co se týče mobility nebo jaký dopad to může mít na dopravu, tak to jsou všechno problémy, které se mohou vyřešit prostřednictvím koordinace mezi členskými státy. A výsledkem tohoto eh, setkání je, že škoda na zdraví je stále zřejmější proto, abych zareagovala na tyto poslední zprávy a e, jako odpověď na tuto občanskou iniciativu, které se zúčastnilo 4,6 milionů osob, což bylo překvapivé, že se jednalo o tak vysokou účast. Takže si myslíme, že musíme e, pokračovat v naší práci. Děkuji vám, paní Bilbao, a děkujeme vám také za váš optimismus. A nyní pan Dalunde, prosím, za zelené. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval Eh, zpravodajce za dvě eh, různé možnosti, za kompromisní návrhy. Zelení jsou rádi, že tady je poměrně široká schoda na té první variantě. Jak víte, hlavně se diskutuje o tom, jak harmonizovat eh, to pokračování změn letního a zimního času a je tady riziko, že z Evropy bude taková příliš roz, různěná mapa časová. Je třeba udržet udržet soudržnost časových zón, fungování vnitřního trhu. Je také třeba si uvědomit, jaká opatření by zlepšila nejenom té ekonomické oblasti, ale také zdraví lidí. Bylo by dobré, kdyby komise měla eh, pravomoc eh, posunout v čase, odsunout v čase zavedení eh, určitých opatření, pokud by to eh, právě vedlo k tomu, že by ta situace byla eh, příliš různorodá a komise by měla také nechat vypracovat specifickou studii, abychom zjistili, jaká varianta je nejlepší. Děkuji, pane Dalunde. A za FDD, paní Ajuto, chcete něco říci? Právě hovoříte? Madame Ayuto, Paní Ayuto, Ne? Dobře, tak paní Meissner, eh, pokud eh, paní Ajuto nic eh, říci nechce, tak paní Meissner je na řadě. Děkuji vám, děkuji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Téma je to velmi důležité. Já vím, že v parlamentu, eh, v našem výboru i v jiných výborech to někteří považují za hloupost, ale to není správné. Já se o to zasazuji už od začátku. A eh, my jsme s paní Bulls o tom eh, hovořili a vždy vlastně ten strach spočíval v tom, že se z toho udělá takový ten, ta roztříštěná mapa. Ale diskuze ohledně toho, Eh, že členské státy můžou se rozhodnout pro různé alternativy. Já to ještě jednou opakuji. Když jsme zavedli letní čas v Evropské unii, tak tomu bylo referendum ve Švýcarsku a oni se rozhodli, že to nechtějí. A přesto to Švýcarsko udělalo, protože řekli, že je to lepší pro vnitřní trh a nakonec to lidé akceptovali a tenkrát eh, Evropa eh, přišla k rozumu. Rusko, eh, Čína to zrušili, existuje k tomu mnoho lékařských důvodů, biologové za to dostali Nobelovou cenu, když zjistili, že to dobré není pro osoby, zasadili se o zimní čas, že je zdravější. Já si myslím, eh, že eh, třeba se to týká eh, dopravy, které je intenzivnější ráno, týká se to také třeba dětí a tak dále. Já se obávám, že budeme-li jednat s členskými státy, tak to fungovat nebude, protože se nebudou moci různat. Ale pokud zvládneme během tohoto mandátu dosáhnout eh, dobrého výsledku pro další vyjednávání, tak já si myslím, že eh, pro eh, osoby, které trpí tady těmito změnami, že by to pro ně bylo důležité. Děkuji paní Gesine Meissner za váš příspěvek a dávám slovo našemu místopředsedovi pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl tři věci pod tlakem Eh, lidového referenda tři otázky. Za prvé, je třeba změny letního zimní času, eh, ano či ne. Eh, někteří myslí, že by se mělo přestat s tím měněním eh, letního a zimního času. Ty názory se popravdu, popravdě různí i mezi vědeckou komunitou. Nakonec to není zase až tak zásadní, tato skutečnost. Ale co zásadní je, a já se ptám komise, je toto vzhledem k tomu, že tady není pravomoc Evropské unie v této oblasti, takže není možné tady zavést nějaký závazný mechanismus eh, eh, tak se prostě dá očekávat, že každý stát si to stanoví podle sebe, nejenom letní a zimní čas, ale také Eh, ještě je tady otázka toho eh, časového posunu jako takového, eh, takže si dovedeme představit, ke jakým důsledkům toto všechno může vést v oblasti dopravy, převozu osob či zboží ve vnitřním trhu, harmonizace těch dob práce a tak dále. Takže je třeba si tyto věci měnit

a budeme mít případně velké problémy s harmonizací, zcela určitě. Takže já musím říct, že naprosto nechápu tuto horečku, která se zmocnila. Ano, dobře, chápu otázku referenda. Prostě nechápu tu horečku, kterou eh, kolegové zažívají eh, a to jejich eh, velké nadšení. Já si myslím, že to přivede spíš samé problémy, takže bych navrhl hlasovat proti tomuto návrhu a komise nepochopila nepochybně nechala vypracovat všechny možné eh, studie o dopadech a chtěl bych slyšet od komise, co si slibuje od harmonizace mezi členskými státy v této oblasti. Děkuji Dominiku. Nyní pan Van Dalen, prosím. Ja, recht eh, herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, guten Morgen. Děkuji. Pane předsedo, přeji vám hezký den. Eh, pane předsedo v Nizozemsku říkáme, že je eh, lepší udělat méně, než udělat hodně. Já si myslím, že není eh, dobré pokud bychom se dopustili eh, chybu. Tady se hovoří o tom, že bychom měli takovou tu Eh, slepili nějakou skládačku, že by to bylo různé v Evropě, ale komise k tomu nyní nemá pravomoc. Já si myslím, že bychom to neměli dělat. Protože nevíme, jak bude vypadat posouzení dopadu, nemáme k tomu žádnou správnou analýzu. Eh, takže z toho eh, uděláme takovou, to tak různě slepíme, máme tady jeden kompromis, potom druhý kompromis, vymyslíme si tady nějaký báječný mechanismus, komise něco má udělat, potom neudělá. Já jsem eh, pro pozměňovací návrh číslo 19 od pana Rike Mittelberg van Dalen a my si myslíme, že návrh Evropské komise by měl být zamítnut. Eh, takže je lepší eh, udělat to napůl, než udělat skutečnou chybu. Děkuji, Petře. A vím, eh, vím, nyní se nesoustředí a víme, můžeš tomu něco prosím říci? Pane předsedo, tady toto rčení není holandské, ale nizozemské a to je velký rozdíl. Já nejsem z Holandska. Pane předsedo, já mám pouze jeden dotaz pro paní zpravodajku. Eh, kdy bude tento akt dokončen? Eh, pan Fandalen mi mluvil se srdce. Nyní eh, celá Evropská unie o tom hovoří tři roky. Pan Juncker nám dal, jak říkáme nizozemsky, Wetterklauf, to znamená, že nám dal velký kus masa, eh, který ale není vůbec uvařený. A když hovoříte o důvěře voličů v Evropskou unii, my si myslíme, že bychom měli mít více takovýchto aktů. A myslím si, že je velká eh, škoda, že to bude trvat eh, pět let, než tu diskuzi dokončíme to je můj dotaz, jediný pro paní zpravodajku. Kdy se tento akt dokončí? A to vhodným způsobem. Děkuji. Okay, die... Ano, děkuji, Vime. Pane Kramere, teď máte vy slovo. Děkuji, pane předsedající. Je zde, je zde v Evropě strach z té koláže, z té roztříštěnosti. Tak se a je to jako bychom neměli už tento patchwork. Už máme tři časová pásma v Evropě. A já říkám, například ve Španělsku nebo v Portugalsku jsou je jiné časové pásmo. To přece nemá co dočinění se zeměpisem jakožto eh, Němci nebo Franci, Francouzi, tak vlastně by teoreticky by mělo být stejné časové pásmo. s Tehdy s Frankem udělali eh, takové, takový díl vlastně, že bude stejné časové pásmo. Takže a máme západní časové pásmo eh, a Portugalsko, Velká Británie, pak se to zase rozštěpuje. Na druhé straně na východě má Řecko patří k zemím, k pobaltským státům, ale ne k těm malckým. Malá část eh, Řecka je jenom více východně, takže už máme vlastně takovou tu koláž, takovou, takový slepenec možná nedosáhneme jednotného časového pásma pro celou Evropu, ale eh, vlastně i eh, tři světové války nezměnily nic na té roztřištěnosti. Jsou zde lékařské důvody, další důvody, které byly také zohledněny a to je to, o co zde musí běžet. Vy říká, kdo říká, že nechce žádnou roztříštěnost, tak to je ignorance, protože tu roztříštěnost, tu ten slepenec zde už máme a tady to permanentní měněný času, to má prostě negativní důsledky, takže podporuji tu zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Děkuji. Já zcela souhlasím s tím, co říkal pan Rike a sdílím jeho obavy ohledně možnosti úspěchu tady té, toho procesu harmonizace, protože paní Ulfsko říkala, že by měl být předpokládaný mechanismus koordinace, ale vzhledem k tomu, že nastavení času vlastně spatří do, působno, do výhradní působnosti členských států, tak co se stane, když to vyjednávání o harmonizaci, to úsilí, jak si ne, neuspěje, když to tedy jaksi někde zapadne do propadliště. A podle mého názoru je to také jeden, jedna z těch hlavních směrů, jak bychom měli směrovat tedy debatu v radě. Já nevím, jaká by měla být ta strategie, eh, od, jak si ta odchodová strategie, pokud by tady to jednání neus, nedospělo k kýženému výsledku. děkuji. Já jsem také na seznamu řečníků. Význam tohoto tématu je určitě hodně kontroverzní v Německu. Jsou lidé, kteří říkají, konečně něco udělejte, skvělé, podporujeme to, ten návrh a jiní zase říkají, nemáte nic lepšího na práci, prostě nic důležitějšího, čím byste se zabývali, takže musíme najít určitou rovnováhu. Já osobně bych byl spíše pro eh, to odbourání střídání času komise. Máme zde zástupce komise? Tak prosím, podívej, řekněte nám k tomu něco z vašeho pohledu tedy, jak se na věc díváte. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Nejprve bych rád poděkoval znovu zpravodajce paní Ulfskok a stínovým zpravodajům za skvělou práci na našem návrhu a na návrhu zprávy, který je předložen. Byla to výzva, protože se na tom podílí dalších šest výborů, ale myslím si, že odvádíte skvělou práci a velmi inkluzivně jste pracovali. Nejprve bych rád poděkoval vašemu výboru za vaši obecnou podporu nebo cel většinovou podporu návrhu komise a možná co se týká otázky pana Riketa, rád bych připomněl, jaké je to téma nebo ta oblast působnosti. To, co komise navrhla, je vlastně odklonit se od toho stávajícího systému, kde ve všech členských státech se dvakrát ročně mění čas harmonizovaným způsobem. Tak tady probíhá harmonizovaný. A samozřejmě měl by pokračovat další společný režim, kde, režim, kde by všechny členské státy měly stejný přístup. To je relativně je to kritické pro jednotný trh a opravdu vítám to, že tento výbor a vy, paní Ulskok, podporujete ten základní koncept. Komise návrh co neřeší návrh komise a stávající směrnice, je to, že členské státy budou mít právo vybrat si ten standardní čas nebo časové pásmo, chcete-li. I dnes vlastně mají právo členské státy vybrat si standardní čas a dosud to prac funguje dobře, tak nevidíme problém v tom konzistentním přístupu členských států. Všechny mají eh, jasný zájem, aby si sladili čas se, se sousedními státy, takže neočekáváme ani v budoucnosti složitosti, obtíže, ale je důležité, aby členské státy pokračovaly v tom, anebo aby skutečně koordinovali svá rozhodnutí mezi sebou, zejména tedy v období mm, tom přechodném období od toho mezi tím stávajícím režimem eh, k novému režimu. A samozřejmě vzali jsme na vědomí některé ty návrhy, Měli, bychom, měli by se ustavit určitá národní kontaktní místa, která by byla zapojena do toho rozhodnutí členských států. Že je to tedy výhradní kompetence členských států, ale je to oblast, kde bychom rá apelovali na určitou obezřetnost z hlediska subsidiarity, aby tedy, a žádáme parlament, aby laskavě to vzal do úvahy při dokončení své zprávy. Co se týká načasování a vstupu v platnost této směrnice, tak chápeme, že to bude vyžadovat více času, než bylo původně navrženo v návrhu komise, aby se rozhodlo o tom časovém rámci. Takže aby ta to přechodné období bylo dostatečné, tak aby všichni občané, zemědělci, hospodářské subjekty, orgány se mohli plně připravit na tuto změnu tak, aby bylo nalezeno co nejlepší řešení. Takže já bych ještě jednou vám rád všem poděkoval za vaši práci a těším se na hlasování v tomto výboru začátkem března a doufejme, že v příští měsíc to bude schváleno i na plenárce. Souhlasím s se spravodajkou v tomto, že by Evropský parlament měl tuto věc schválit ještě před volbami, že by to byl jasný signál, a kdybyste tady dosáhli ještě do voleb úspěšného výsledku. Děkuji. Ano, děkuji. Zástupci Evropské komise nyní ještě na závěr dávám slovo zpravodajce paní Ulfskok, aby případně reagovala na připomínky, které jste zazněli. Děkuji. Ano, já mohu jen zopakovat, co už řekla komise. Co se týká těch otázek, budeme hlasovat v našem výboru 4. března. Na, plena, na, na konci března bychom měli hlasovat na plenárce, potom to půjde do rady a závisí to na tom, kdy rada zaujme stanovisko. Ale Doufáme, že tuto věc dokončíme do konce letošního roku nebo začátkem příštího roku. Pokud v parlamentu tedy přijmeme rozhodnutí, tak to vyšle signál radě, aby zařadila tuto věc mezi priority a také by to radu snad stimulovalo, aby si stanovili určitý ambicioznější časový rámec. Já bych okomentovala něco z toho, co zde zaznělo. Samozřejmě, já si myslím, že my chceme jakožto parlament, chceme ukázat, že posloucháme to, co lidé říkají, co chtějí lidé v Evropské unii. A bylo mnoho lidí, kteří se zapojili do, té, do těch konzultací a byli proti změně času. Jsou skutečně zapojeni nebo proto, abych, že by se neměl měnit ten čas, protože to má dopady na některé lidi, na mnoho lidí, na jejich zdraví a, a na jejich každodenní život. A mohli byste říci možná, že to je něco, co bychom měli vyřešit jakožto parlament, ale my jsme voleni lidmi. Všichni, že lidé v Evropské unii nás zvolili do tohoto parlamentu a změny času víme, že začali s ambicí, aby se snížila spotřeba energie v, v, v době energetické krize, a to už vlastně není teď te, ta věc. Teď vlastně už ta situace se změnila, už ta změna času dvakrát za rok vlastně nemáš takové odůvodnění, protože to má určitý psychický, biologický dopad na některé lidi v Evropské unii. Nemyslím si, že bychom to měli nějak dramatizovat také. Myslím si, že tady máme slušný návrh, není to nic revolučního, ale ukazuje to, že dokážeme naslouchat obyčejným lidem v Evropské unii. A co se musíme se pouze potom rozhodnout o tom, zda zvolí se trvale zimní čas nebo letní čas. Toto je já nemyslím si, že to je příliš velké rozhodnutí pro tento parlament. Já si myslím, že by to byl velmi dobrý Výsledek možná to není až tak velká věc, ale pro některé občany by to byl důkaz, že nejsme tak vzdálení, že jsme zde, že jim nasloucháme. Takže budu nadále pracovat se silnou podporou všech politických frakcí v tomto parlamentu, tak, abychom získali opravdu dobrý návrh a to o to se snažím a nadále snažit budu. Děkuji. Ano, děkuji paní Ulfskok za vaše velmi věcné schrnutí. Opravdu velmi vám děkuji. Asi bych zopakoval jen to, co jste říkala. 4. března budeme hlasovat ve výboru TRAN a doufejme, že potom na 2. březnové plenárce se to téma konečně bude projednávat tedy na plenárce. Takže teď jsme, máme trošičku předstih v 11 hodin zde máme naplánované focení s poslanci a 11.15 potom máme výkonnou ředitelku. Takže prosím, uděláme si krátkou přestávku do 11 hodin. Do 11 poslanci tady mají být na fotografování. Là. Oui, mes chers collègues, s'il vous plaît, je vais demander à l'ensemble. Takže kolegové, prosím, žádám poslance, abyste přišli všichni dopředu. Sekretariát také, prosím, abyste byli na fotce. Oui.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 Après ce petit moment... Tak po tady tom okamžiku uvolnění a fotografování se vrátíme k práci, prosím. Ben, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Riquet, là <laughs> la convulsion. Bonjour. Ça va Oh. Thank you. Once <laughs> again. <laughs> Allez, nous allons commencer. Tak prosím, zahájíme zase práci. Jsem ráda. Je suis heureuse d'accueillir. Říkám, jsem ráda, že mohu zde přivítat v našem výboru novou ředitelku Evropského jednotného námořního portálu EMSA paní eh, Markovič Kostelač, abyste nám tedy pohovořila o této agentuře. Využívám příležitosti k tomu, abych vám také poblahopřála paní Markovčičové Kostelačové za to kolečně žena v čele agentury. To je skutečně radost. Přijala 1. ledna jste zastala tuto novou funkci těsně a zejména spolupraco, spolupracovali jsme úzce s bývalým ředitelem, s, pal, s panem Markem Milim. Velice oceňujeme práci, kterou agentura EMSA odvádí, vaši zkušenost. Ještě jste nehovořila v našem výboru a budeme tedy dnes velmi rádi, že nám řeknete pár slov o vaší práci, o o vaši funkci. Jsme velmi rádi, že jste zde mezi námi. Dveře jsou vám otevřené v našem výboru vždy. Takže dám vám slovo a potom budeme mít diskusy se všemi poslanci. Takže v každém případě víte, pane Finn, Wim van den Kampe, vy jste dnes nějaký řečný. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je to pro mě velké, velká podsta, že zde dnes mohu být s vámi poprvé v mé nové funkci jakožto výkonná ředitelka Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Jsem velmi poctěna. Jsem obzvláště poctěna tím, že mám příležitost, abych se s vámi dnes podělila o mé vize a plány pro EMSA v následujícím období. Nastoupila jsem do agentury ve velmi zajímavém období pro námořní dopravu, jsou tam výzvy, ale příležitostí je bezpočet a je to moje role, abych zajišťovala, že agentura bude plně vybavena na to, aby plně čelila těmto výzvám a využívala co nejlépe naše zdroje. Na, z provozní stránky bych na začátek ráda řekla, že námořní doprava je nadále zásadní pro naši ekonomiku je známé, že více než 80 globálního obchodu zboží se přepravuje na mezinárodních lodích. A zde v Evropské unii, Evropská unie je důležitým hráčem. Více než 40 globálního množství zboží se vlastně přepravuje v, na evropských lodích. Je to tedy eh, odvětví eh, přístavů je velice důležité pro mezinárodní obchod Evropské unie a je to velmi relevantní. Tady toto tato odvětví se stále mění. Jsou zde stále větší a větší plavidla, která se podílejí na mezinárodní dopravě. Některá z nich dosahují eh, velikosti více než tří fotbalových stadionů. A překvapivě technologie a technologický rozvoj mění náš každodenní obchod. A zde bych zejména ráda poukázala na autonomní dopravu protože je to skutečně, má to jasný potenciál k obrovským změnám námořní eh, dopravy, tak jak ho známe dnes když do, začala probíhat tato transformace, tak jsme si stále více vědomi environmentálních dopadů eh, námořní dopravy a měli bychom využívat technologie tak, aby se snižovaly dopady na životní prostředí. Teď z hlediska institucionálního nastávající parlamentní volby. Těšíme se tedy na, na práci s novým parlamentem a komisí a také se těšíme na příští víceletý finanční rámec, který vlastně bude vstoupí v platnost v roce 2021. Jsem vděčná tomuto výboru za aktivní podporu požadavku EMSA, aby se udržel tento rozpočet jak v nominálních, tak v reálních eh, číslech a že podporujete také trvale eh, toto odvětví. Když si vezmeme tyto obě perspektivy, provozní a institucionální, tak pracujeme na naší pětileté strategii pro EMSA, která eh, bude představena na konci letošního roku. Tato strategie je klíčovým faktorem eh, ve stanovování úspěšnosti agentury v následujících letech. Strategie bude ambiciózní. Proto je důležité, abychom ji utvořil, vytvářeli v těsné spolupráci s Evropskou komisí a s členskými státy, které jsou zastoupeny v našem správním orgánu. EMSA bude uznána jako organizace, která bude v popředí technologického rozvoje a stane se centrem excelence pro námořní dopravu členské státy EU a komise budou nadále našimi hlavními zákazníky a budeme jim nadále poskytovat nejvyšší kvalitu služeb, tak, aby vlastně byli schopni zajišťovat své úkoly co možno nejefektivněji. Současně EMSA bude intenzivně spolupracovat s ostatními orgány a agenturami Evropské unie, tak, aby se vytvářela ještě větší přidaná hodnota pro odvětví námořní dopravy. Také bych ráda, kdyby eh, EMSA eh, zvýšila svůj mezinárodní profil a to jakožto exportéra řešení EU a jakožto advokáta, vykonavatele politik EU. Abychom toho všeho dosáhli, tak musíme zlepšit naše interní procesy v souladu s moderními standardy. Všechny naše služby jsou vytvářeny takovým způsobem, aby se zvyšovala námořní bezpečnost a aby se, vytvá, aby se chránilo životní prostředí a předcházelo znečištění. Tyto služby jsou těžištěm eh, vlastně činnosti EMSA a jejího mandátu. Budoucí akce se soustředí na úsilí, aby se nadále integrovaly naše dohledové služby, dohledové orgány, abychom vytvářeli a obohatili náš námořní hm, obrá image. Také spolupracujeme velmi těsně s pobřežními hlídkami. Eh, musíme mít v pružnou konfiguraci, přístup práva ke kontrole, to všechno je součástí našich integrovaných námořních služeb. Tyto služby podporují 3300 uživatelů ve více než 240 různých organizacích mm, a tato čísla stále narůstají. Přístup ke službám se stává eh, stále více uživatelsky přívětivější, protože máme nové verze moderních aplikací, které jsou vyvíjeny i v loňském roce. Doufám, že se vám naše mobilní aplikace líbí. Co se dnes se všemi těmi daty, které máme k dispozici, tak je jasné, že se zabýváme novými způsoby, jak je možno tato data využívat. V loňském roce jsme například spustili automatický monitoring chování, který vlastně je nyní velmi oceňován všemi našimi uživateli. To je určitý nástroj založený na algoritmu, který analyzuje pozici lodí a automaticky detekuje specifické a abnormální chování eh, těch plavidel uživatele, potom, je využi- potom se posílají alarmy v reálném čase, pokud se identifikuje nějaké zvláštní chování. Abyste si udělali představu, tak máme více než 200 uživatelů a více než 2000 alarmů se denně generuje co se v různých operativních, můžeme, říká se to bezpečnosti, ochrany pobřeží a rybolovu. Také bych eh, byla ráda, kdyby ta data byla využívána stále více pro vytváření politik a pro účely plánování. Další relativně nová oblast činností, která pomáhá agentuře EMSA, byla vyvinuta, aby doplnila náš námořní obrázek a zaměřuje se na specifické období. To jsou vlastně určité služby RPAS pro různé účely. Jak vidíte z tohoto slajdu, tak eh, teď eh, EMSA poskytuje eh, služby dozoru dálkově ovládanými letouny, což bylo zavedeno od roku 2018 a rozšířilo naše portfolio eh, dozorovacích opatření. V tuto eh, chvíli také máme k dispozici určitý počet dronů a eh, letadla, která jsou velice sofistikovaná, mohou startovat kolmo a tež kolmo přistávat a operovat a činit tak i z lodí. V tomto směru můžeme podporovat eh, velice širokou škálu nejrůznějších operací. A rovněž eh, je tady otázka povolenek k letu, to je mimochodem jedno z důležitých témat. Každopádně služby jsou už teď k dispozici eh, členským státům a relevantním orgánům. V současné době jsou tyto služby využívány například ve Španělsku či Portugalsku a brzy budou také používány eh, v, na Islandu a v mé rodné zemi v Chorvatsku. V letošním roce tyto služby budou rovněž k dispozici pomoci v Dánsku, Francii, Řecku a budou sloužit jak členským státům, tak Frontexu a FC. EMSA se rovněž snaží využívat své pozemní, svá pozemní zařízení, která podporují její eh, leteckou dozorovací službu a e, dokáže e, reagovat i na e, otázky či problémy spojené se znečišťováním vzduchu či půdy a reaguje velice rychle služby Copernicus, které implementuje MC, také poskytují satelitní obrázky zemského povrchu a monitorují i pohyb lidí. E, tyto služby jsou dostupné autorizovaným uživatelům celé, e, pro celou řadu e, funkcí, bezpečnost na moři, otázky celní, prosazování práva a užívání těchto služeb narůstá a diverzifikuje se a ten nárůst činil v posledním období zhruba 40 Jak už jsem řekla, dnes víc než kdy jindy eh, musíme držet krok s velmi rychle se vyvíjejícími technologiemi, ale musíme situace i anticipovat, eh, protože eh, tech technologie mají skutečně potenciál revolucionalizovat eh, námořní dopravu a teď myslím konkrétně na nástup eh, samostatně autonomně řízených lodí. Tady jsme již eh, zahájili práci na studii o dopadech zavádění takovýchto samostatně autonomně řízených lodí a to z hlediska bezpečnosti i životního prostředí. Tak výsledky této studie nám nepochybně umožní eh, vy, eh, najít ty způsoby, eh, jak se nejlépe vypořádat s novými výzvami a eh, pak také musíme uvažovat o lepším využití eh, cloudových služeb. Ty možnosti, které přinášejí tyto technologické trendy, sebou samozřejmě nesou problémy a výzvy. Je to otázka kyberbezpečnosti například. A v této oblasti jsme například nedávno zorganizovali seminář s dalšími združenými E, agenturami, včetně ENISy, a zabývali jsme se rostoucím e, potřebou zvýšit povědomí o těchto nových trendech. Ochrana námořního prostředí eh, a prostředí moří je eh, v našem centru zájmu a my budeme i nadále pracovat se všemi relevantními subjekty, abychom eh, se i nadále snažili přispívat k boji proti znečišťování životního prostředí v mořích a konkrétně eh, také pomáhat při lepší a eh, environmentálně šetrnějším způsobu recyklování lodí. Musíme jít eh, cestou dobrého příkladu, které, který je obsažen v našich materiálech a rukovětích. V té pětileté strategii bych rovněž ráda viděla, jak můžeme přispět k řešení problému odpadu a e, tomu, čemu říkáme deplastifikace e, mořského e, prostředí. Naše agentura hraje velmi zásadní roli při pomáhání pobřežním státům reagovat na nejrůznější výzvy spojené se znečišťováním námořních vod. Máme několik monitorovacích středisek a můžeme reagovat do 24 hodin. K tomu se ještě přiřazují další dva typy služeb, které se rozšiřují podle potřeb členských států. Jsou to eh, zařízení, která jsou eh, k dispozici a zvyšují eh, možnost reakcí podle typu znečištění, ke kterému konkrétně v té které lokalitě dojde. My se velmi často máme tendenci soustředovat na takzvaný hardware a necháváme stranou lidský faktor. Ovšem sociální agenda a lidský faktor by stále měly zůstat v popředí naší pozornosti a v této oblasti očekávám, že agentura bude pracovat na eh, odborných, eh, na kurzech odborné přípravy, které budou eh, čité na míru a budou efektivní a které budou maximálně využívat současnou technologii technologii. Virtuální realita je jeden z příkladů, eh, na které myslíme. Rovněž se eh, budeme snažit rozšiřovat eh, škálu uživatelů a témat, která budou pokryta našimi odbornými kurzy. V roce 2019 je tématem Mezinárodní námořní organizace otázka z plnomocnění žen v námořní komunitě Empowering Women in the Maritime Community. A já jsem ráda, že mohu říct, že EMSA bude rovněž velice eh, aktivně prosazovat eh, všechny tyto, všechna tato témata eh, a rovné příležitosti i v oblasti námořní dopravy a e, združených e, tématech. Musím říct, že náš mandát už v současné době pokrývá podporu a technickou e, podporu v zemích, které jsou součástí sítě evropského dobrého sousedství a v kandidátských státech, což samozřejmě velice pozitivní. Velmi často dostav, se také setkáváme s delegacemi z nečlenských států Unie, které mají zájem o náš unikátní přístup e, založený na spolupráci. A to je zase vlastně pro nás možnost šířit osvětu. Závěrem bych chtěla říct, že samozřejmě Děkuji vám všem za to, že neustále EMSu podporujete a e, chci e, vás jako členy tohoto výboru, e, dopravního výboru Evropského parlamentu, pozvat k nám, podobně jako jste nás navštívili již v loňském roce. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám, paní předsedkyně, za tento výčet, za tento přehled. Máte před sebou obrovské a velmi důležité výzvy, eh, klimatické změny a znečišťování eh, moří jsou eh, zásadní témata a je zajímavé, že jste také je propojila s dalšími výzvami, které jsou rozpočtového charakteru. Teď je na řadě první pan Wim Baldelkamp. Prosím, pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, nejprve bych chtěl eh, paní Markovič u nás přivítat. Přivítat ji v našem výboru. Musím říct, že má chorvačtina, je teprve v rozvojovém stádiu. Vy jste provedli analýzu odpadních vod a vod znečištěných při mořském pobřeží. To je velmi zásadní. Mám čtyři otázky. Chtěl bych vědět nejprve, jak to vypadá se spoluprací mezi vámi, Frontexem a agenturou pro rybolov. Za druhé, co se týče eh, převaděčství, obchodování s lidmi. Všichni známe eh, ty velmi smutné příběhy, ke kterým dochází ve středozemním moři a já jsem se ptal vašeho předchůdce už před několika lety, jak to vypadá, ale teď eh, je tomu tak, že nelegální migranti se objevují i v severním moři, eh, konkrétně v mořích mezi Francií a Spojenými státy a mě by zajímalo, jak si rozdělujete práci mezi vámi námi, Frontexem a e, Agenturou pro rybolov. Další otázka, Mezinárodní organiz- námořní organizace. Jestli jsem vás dobře pochopil, e, tak e, či jestli jsem vám dob, vás dobře sledoval, tak vy jste tyto vztahy vůbec nezmínila a já jsem přitom žil v přesvědčení, že vaše dvě instituce velmi Eh, dobře spolupracují a eh, jsem přesvědčen, že musíme, přek, eh, musíme trochu inspirovat naše americké kolegy. Nějak jsem přešel do angličtiny, abych to ještě zjednodušil či naopak zkomplikoval. Jak jsem řekl, můžete nám prosím vás říct pár slov o našich vztazích, vztazích EMSI, protože já ji tak vnímám, a vztazích s OMI, jak to to vypadá třeba s sběrem údajů o emisích CO2. No a pak si myslím, že další velmi důležité eh, téma je takzvaná plastová polévka, jak se tomu říká, plastic soup. O čem eh, hovořím? Hovořím o znečišťování našich moří. Mohl bys, mohla byste eh, nám říct, zdali jste vlastně šéfkou tohoto eh, čištění moří, nebo kdo to dělá? Je to pouze soukromá iniciativa či soukromé iniciativy, a nebo je to otázka EMSI? A Karimo, já jsem se také zapomněl zeptat na na drony a e, uprchlíky. Když třeba drony EMZY vidí e, nějaké ty lodě z pašeráků s uprchlíky, e, jak na to reaguje? Řekne, to není nic pro nás a zavolá Frontexu, nebo to řeší jiným způsobem? Takže, abych to schrnul, jak funguje EMSA s Frontexem a možná s dalšími agenturami Evropské unie, jak to vypadá ze vztahy s IMO a jak čistíte naše moře. Děkuji. Děkuji, pane Fim van den Kampe. Paní Anderson, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vítáme vás eh, na našem výboru. Paní ředitelko, jak eh, víte, eh, tento výbor se zabýval specifickou legislativou pro námořnictví. Pan Rike se k tomu ještě vyjadří. My jsme úspěšně dokončili dohodu o výcviku námořníků a certifikace. A zde EMSA sehrává velmi důležitou úlohu protože je důležité, abychom měli e, plně e, proškolené evropské námořníky, kteří e, mohou vytěžit co nejvíce ze svých znalostí a uplatnit se na trhu. A já bych se vás chtěla zeptat, zdali jako výbor bychom mohli udělat něco pro to, abychom podpořili EMSu a abychom eh, pomohli evropským námořníkům. V opatření je revizní doložka, kde se diskutuje o dalším možném nasazení a také Eh, je tam pravidlo, že eh, vše, co se udělá v této oblasti, tak je plně eh, v souladu s nařízením o certifikaci, pokud je o výcvik námořníků a také co se týče Mezinárodní námořní úmluvy. A také země, které jsou součástí těchto týmů, tak je důležité, aby plnili požadavky mezinárodních dohod. Proto chci říci, že jsme s touto dohodou velmi spokojeni a chci se zeptat, zda k tomu chcete něco říci. Děkuji, paní Andersen. Paní Foster, teď máte slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte. Paní ředitelko EMSA, jsme rádi, že jste dnes s námi. Já bych se zmínila o třech oblastech. Vy jste hovořila, nebo hovořilo se zde o vztazích s OMI jak tedy vlastně EMSA dodržuje všechny ty smlouvy, dohody, nařízení, která už byla vytvářena v minulých deseti letech. Takže co otázka zní, jak ovlivňujete, jak hrajete tu roli v oblasti ovlivňování Eh, vy jste relativně nová agentura, ještě nefungujete po dlouhou dobu. A druhý bod se týká těch dronů. Já se o to velmi zajímám, protože jsem byla spravodajkou. Eh, zejména tam jsme se zaměřovali na letectví, jak například eh, tam jsou různé společnosti i v Londýně, se kterými jsme spolupracovali a samozřejmě uh, ne, netýká se to jen letectví, ale také námořního odvětví, o kterém jste hovořila, jak se tedy využívají drony, když se podíváme, jak tam jsou ty obrovské tankery, tak mohou sloužit také k dohledu, takže jak tedy stimulujete eh, také průmysl k tomu, aby určitým způsobem eh, efektivněji používala techničtější prostředky v tomto. A moje konečná poslední otázka. Já si myslím, to je také významná věc, a děti ve škole, všechny vlast, všichni se dnes zabývají tím velkým plastovým znečištěním, tím obrovským množstvím plastů v, nám, v mořích, v oceánech. Víme, že to jsou obrovská kvanta. A já se obávám, všichni můžeme o tom mluvit, ale protože to ovlivňuje rybolov, ovlivňuje to život nás všech, zdraví nás všech. Mohli můžeme napsat pěkná nařízení, ale musíme vědět, jak skutečně je uplatňovat, jak můžeme donutit, eh, aby tady tato pravidla, které, na kterých pracujeme, ta nařízení opravdu byla uplatňována, protože pokud nebudeme mít žádné postupy vymáhání a uplatňování nějaké sankce, nějaká penále, tak eh, to nebude efektivní. Takže jakým Ráda bych tedy věděla, jak plánujete v rámci EMSA řešit tady eh, tyto specif, tato specifická témata. Děkuji. Děkuji vám, paní Foster. Paní Gezine Maestra. Ano, děkuji paní předsedkyně a blahopřeji paní Markovčič za, hm, k, zvolení do funkce. Je to skvělé, že jste dnes s námi. Já teď přejdu do Němčiny, takže vám dám čas nasadit si sluchátka. Ano, já si myslím, že je to velmi pěkné, že je zde konečně žena v čele EMSA. Skvěle jsme spolupracovali s panem Milem, s vaším předchůdcem, ale jsem velmi ráda. Vidím, že EMSA tedy eh, má ten program Equal Opportunity, stejné příležitosti, to si myslím, že je velice důležité. Já já si myslím, že také ženy, aby ženy také mohly zastávat atraktivnější pozice v oblasti námořní dopravy, aby tak nebylo takové to pravidlo, že co se týká námořnictví, námořní dopravy, to není nic pro mě, aby se trošku změnil ten přístup. Potom ty balastní vody, to je také něco, o čem jste hovořila. Já jsem byla spravodajkou pro příslušnou směrnici v této oblasti a my jsme se tam snažili ehm, Ono to zcela neprošlo, protože členské státy se k nám příliš nepřidali a komise také nebyla příliš nadšena naším postupem. My jsme chtěli, aby EMSA byla posílena, aby byla více zapojená do těchto nástrojů. Já už jsem EMSu navštívila několikrát a všichni jsme přesvědčeni, že odvádí skvělou práci právě pokud jde o čistotu, čištění moří a že by mohla také více přispívat uh, k, odstraň, k tomu, aby odstraňování odpadu, čištění fungovalo ještě lépe. Takže jestli by bylo tedy ještě možné, jak si více jí zapojit. Myslíme si, že EMSA by zde mohla hrát ještě lepší, ještě větší roli. Uh, už to, co se nám podařilo, si myslím, že je dobré, ale mohli bychom se podívat, zda by EMSA nemohla získat ještě více kompetencí v této oblasti. Já si vím, že máte také hodně co dočinění se satelitními programy, se kterými jste pracovali, například DLR, to je německý systém. Proto existují také určité výzkumné programy, které jsou pro vás velice důležité. Horizont Europe, který se teď eh, vyváží na, konala se velká konference, kde mě zazněla otázka ohledně významu satelitů pro bezpečnost námořní dopravy a čistotu moří. Takže 19. března teď se bude konat iniciativa velká, v Evropském parlamentu, velká konference, která se bude soustředovat na moře a budou tam zástupci parlamentu a Evropské komise. Bude se také hovořit o bezpečnosti a EMSA také samozřejmě bude hrát důležitou roli, takže Toto možná ještě zmínit více pobřežní hlídky, eh, dohled nad pobřežími v Evropě. I zde vlastně má EMSA důležitou úlohy. I my, jakožto výbor pro dopravu, jsme v posledních letech měli, plnili určité úkoly. Pan, už váš předchůdce, pan Miller, řekl, EMSA je operativní, je činná, pracujeme na tom ale možná ještě, jestli byste nepotřebovali více prostředků a více lidí k tomu také, abychom se ve výboru pro dopravu případně mohli o toto eh, zasazovat. Zda. A zde bych měla ještě dvě krátké otázky. První je, se týká více lidí, více personálu. Já odkud vlastně získáváte lidi? Jsou ze zprávy nebo z námořního odvětví? Je to taková směs? Nevím, ani jsem se jaksi na to zapomněla zeptat, když jsem navštívila EMSu. A druhá věc, hovořila jste o tom mezinárodním profilu, máte určitou myšlenk, nápad, jak by to mělo fungovat, jakým způsobem rozšiřujete vaše mezinárodní kontakty, protože já si myslím, že ta myšlenka je velice dobrá a právě v námořním ehm, výzkumu by měla měla agentura hrát veli, velmi důležitou roli, takže pokud by se to ještě posílilo, tak by to bylo dobré. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Messner. Děkuji, paní Messner. A teď pan Taylor, prosím. Děkuji paní předsedkyně. A vy, eh, vážená paní, vítejte v nové funkci. Hodně štěstí. Mám tři dotazy. Velmi stručné, ale odpovědi na ně mohou být dlouhé nedávno jsme hovořili o Brexitu, o tom se teď mluví pořád, tak co to znamená pro EMSu takový Brexit a jaké služby EMSy eh, se budou vlastně měnit s, s Brexitem, jak budou služby vůči Spojenému království eh, zasaženy. Eh, v loňském roce došlo k úniku plynu dnů eh, na eh, jižním pobřeží eh, Anglie a nějaká stovka lidí musela být převezena do nemocnice, byla to kyselina, pardon, a nikdo se, nikomu se nepodařilo zjistit, odkud ta kyselina vlastně byla, protože tehdy zdá se nebyl k dispozici materiál, nebylo dostatečně efektivní zařízení, které by detekovalo zdroj ale e, zdá se, že e, ty technologie dronů v tomto směru mohou být nápomocné. E, proto bych chtěl vědět, zdali už teď tomu tak je. A závěrem ještě třetí dotaz. Parlament se shodl na tom, že EMSA by měla být rovněž zodpovědná za e, bezpečnost na ropných e, plošinách a já bych rád věděl, jak pokračuje práce v této oblasti. Děkuji. Já děkuji vám, pane e, Taylore a paní Arnutu, prosím, chcete si vzít slovo? Ano, děkuji paní předsedkyně. A vy, paní, vítejte v našem výboru já nebudu opakovat, co bylo řečeno, protože e, právě e, na to, co už zaznělo, jsem se chtěla také zeptat e, jednak na vztah s Frontexem a za druhé na plasty v mořích. Paní Klon je další, děkuji a vítejte. Hodně úspěchů ve vaší nové funkci. Je to pravda, že e, tyto, e, tato oblast se stává čím dál tím důležitější, že námořní e, oblast znečišťování moří a často nezákonná doprava přes moře se stávají velmi důležitým sektorem a jsou to veliké výzvy, jak to eh, řešíte, jak, eh, dejme tomu, eh, řešit otázku komunikace o těch případech znečišťování a klimatických změn, které zasahují i moře. Jaká je v tomto směru spolupráce s Frontexem? Ráda bych věděla, zdali v tomto směru jste hodně aktivní a jakou roli v tom vaše agentura pak hraje, jak se to pak dělí, protože těch témat je skutečně e, řada. Takže my velmi podporujeme e, v našem výboru e, a vlastně celý parlament velmi podporuje to, co vaše agentura dělá. A vy jste hovořila i o těch nových technologiích, které snad přinášejí některé e, odpovědi na ty nové problémy, ale v zásadě mě hlavně zajímá e, vaše spolupráce s dalšími agenturami a e, také to, jak budete nahlížet na Spojené království, zdali se stane takovou jakoby třetí zemí v tom novém, v té nové konfiguraci s nástupem Brexitu a jak bude vypadat podle vás situace v Severním moří. Děkuji. Pan Kramer se ještě hlásil o slovo? Ano, paní předsedkyně, děkuji. A e, děkujeme paní e, ředitelce za to, že jste přišla mezi nás. Vy jste hovořila o nových technologiích, o e LNG. To je vše známá věc, ale e, nejjednodušší varianta je, že nepotřebujete žádnou i, in, technologickou inovaci. A to je, když byste zakázali Eh, ropu, eh, protože eh, já si myslím, že toto by se mohlo nějakým způsobem obejít a nezáleží na to ta, ta, ta těžká nafta, ten mazut. A to by bylo důležité pro naše eh, životní prostředí. Je důležité zakázat eh, mazut. Někde došlo k redukci, ale ten mazut by měl být eh, zakázaný, protože se může vyměnit mazut za diesel a potom diesel právě na evropských silnicích je vnímaný jako velmi negativní, ale mazut je, když se sníží o 5 tak potom eh, ten mazut je 500krát škodlivější než normální diesel. Takže když tady hovoříme o ochraně životního prostředí, o klimatických změnách a o pařížských dohodách, takže tady to nehraje žádnou roli, protože ti nevědí, vy jste těmi eh, největšími znečišťovateli i v té dopravě. Myslíte si, že existuje pravděpodobnost, že by se to změnilo? Já jsem opravdu eh, proto, aby se zakázal mazut Eh, jedná se pouze o malý finanční rozdíl, ale mělo by to obrovské hospodářské dopady. My vynakládáme obrovské eh, miliardy, zateplujeme domy, abychom trošku eh, uspořili energie, ale ten nejhorší znečišťovatel to je ignorováno. A já vždy kladu vždy tyto dotazy při takovýchto diskuzích, Gesíne to ví a já se ptám, dělá se něco, anebo eh, čekáte na LNG, že třeba toho dosáhneme za 20-30 eh, let. A to mimochodem eh, ten kapalný zemní plyn je také drahý. Děkuji mnohokrát, pane Kramere. A teď se obracím na paní ředitelku agentury EMSA. Zaznělo zde hodně otázek a samozřejmě máme omezený čas, tak prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Padlo zde mnoho dotazů, eh, to jasně ukazuje na to, že máte o toto téma zájem, za což vám děkuji. A já se pokusím zodpovědět eh, všechny vaše dotazy, pokusím se je seskupit, eh, protože některé byly podobné. A tady se hovořilo o spolupráci, pokud jde o pobřežní stráž. Jak určitě víte, Eh, tato eh, spolupráce byla institucionalizována prostřednictvím eh, změn nařízení našeho zastřešujícího nařízení, včetně s Frontexem. Je to tedy součástí naší regulatorní práce a tato spolupráce byla tedy zintenzivněna. Myslím si, že se jedná o osm těchto úkolů poskytuje EMSA a proto my jsme v této spolupráci velmi aktivní. A my také jsme ve středobodu sdílení eh, informací, výměny informací v rámci pobřežní stráže. My tedy poskytujeme informace eh, všem eh, klientům, tedy všem Eh, tedy oběma agenturám, jako je FK či Frontex, ale také poskytujeme informace národním zprávám, které se zabývají ochranou hranic. My jsme eh, vypracovali naše integrované námořní služby. Za tímto účelem eh, neustále rozvíjíme možnosti zdrojí informací, jakým způsobem tyto informace schromažďujeme, proto pracujeme s drony a proto eh, chceme eh, pracovat eh, s uploady, tak abychom mohli tyto informace dále šířit. A to je, proč zvyšujeme naše znalosti a také co se týče technologie ke spolupráci. my eh, změň, budeme řídit eh, tento rámec a proto pracujeme na environmentálním školení eh, pro všechny účastníky spolupráce v oblasti pobřežní stráže. Týká se to nejenom otázky bezpečnosti, ale dotýká se to široké škály témat, pokud jde o tyto tři subjekty. A také pokud jde o jejich odpovídající národní zprávy. Například drony. Drony, eh, které momentálně eh, fungují v Portugalsku, tak eh, létají pro Národní portugalskou zprávu na základě jejich žádosti a také pro Frontex. Ty fotografie, které drony poskytují, buď je máme tedy my, anebo se to eh, poskytuje těm národním zprávám, které od nás tyto služby si vyžádaly. Mezinárodní oblast IMO je mezinárodní organizace, pokud hovoříme o námořní dopravě, je hlavním eh, eh, regulátorem a EMSA aktivně se účastí eh, této práce prostřednictvím Evropské komise. My jsme eh, součástí delegace Evropské komise v IMO a my poskytujeme technické znalosti a jsme inspirací pro evropské návrhy v rámci IMO. Jsme tedy už aktivní a já plánuji, že budeme ještě aktivněji se zúčastnit jako EMSA a to tím, že poskytneme technickou podporu prostřednictvím programu technické spolupráce, které nabízí IMO rozvojovým zemím ve světě. My jsme identifikovali a doufám, že dostanou plnou podporu od Evropské komise v této oblasti. My jsme identifikovali oblasti ve světě, kde je obzvláště důležitý evropský zájem a kde bychom se mohli podělit o naše řešení s tím, že bychom vytvořili eh, rovné podmínky pro evropský průmysl. To si myslím, že je velmi důležité a zároveň díky tomu zajistíme, že evropská řešení především když hovoříme o otázkách životního prostředí, o otázkách bezpečnosti, takže eh, toto tedy se rozšíří ve světovém měřítku. A zde vidím aktivní úlohu EMSI v rámci IMO, ale zároveň bych si přála, aby EMSA byla aktivnější a více se zúčastnila při posílení spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi, eh, které jsou důležité v oblasti námořní dopravy, jako je ILO Padl zde dotaz, eh, který se týkal evropských námořníků. Já vám eh, blahopřeji k politickému rozhodnutí, pokud jde o eh, pozměňovací návrh S2TV o téma tedy této směrnice. Máme tady širokou působnost, třeba dohoda o námořní dopravě ILO zde EMSA napomáhá při implementaci a poskytujeme výcvik um, odpovědným národním zprávám. My jsme uh, nepočítali, že by se to týkalo přímo námořníků, protože my provádíme uh, dohled v členských státech uh, a je to tedy na Evropské komisi, aby zaručila plnou harmonizaci nařízení a zde by se v tomto případě jednalo o střed zájmu. Ale v, mm, tady my jsme vstoupili do nové éry, kdy existuje virtuální realita, eh, simulátory, které budeme mít eh, v MS, eh, které nám poskytnout širší služby jak pro odvětví, jak pro národní zprávy, co se týče komunity námořníků. A potom je tady další věc, kde si myslím, že můžeme být aktivnější, a to je otázka eh, propagace námořnických profesí. Můžeme zahájit eh, kampaně společně s Evropskou komisí, které by propagovaly eh, námořnické profese a to si myslím, že by bylo určitě užitečné. Co se týče plastů, já už jsem zmínila, že v naší nové strategii plánujeme, v čem by spočívaly možnosti EMSI, tak abychom byli více zapojeni do eh, prevence, ale do eh, snížení eh, počtu plastů. Já jsem zastáncem prevence, protože pokud budeme mít dobrou prevenci, tak potom budeme mít méně práce s řešením problémů. Co se týče informací, tak my schromažďujeme fotografie z námořní oblasti, tak abychom eh, snížili obsah eh, plastů v životním prostředí. Není to jednoduché, ať už eh, z hlediska technologického, stávající eh, drony, které nyní létají, tak eh, málo kdy eh, zjišťují mikroplasty, ale drony můžou zjistit existenci třeba plastových lahví, ale ne mikroplasty. Proto musíme mít k tomu novou technologii. A potom mm, další věci, o kterých jsem diskutovala se zástupci odvětví, jakým způsobem můžeme na pomoci tomu, aby se používalo méně plastů na lodích, eh, protože EMSA se zabývá eh, především eh, znečišťováním z lodí. To je naše agenda, takže my budeme přicházet s pokyny pro snížení znečišťování, které způsobují lodě. To by byla ta prevence. Ohledně toho, jak je to s drony, to tady padlo několikrát, zali by se mohly použít při záchranných operacích, to je to, což děláme. V podstatě e, drony jsou objednány v uvozovkách buď od členského státu, nebo buď, se to, buď to objedná předmětná agentura. A my potom jim zašleme fotografie e, těm, e, kteří provádějí operace na místě což jsou vnitrostátní orgány, protože se jedná o jejich svrchované právo a povinnost. My tedy zasíláme informace a oni potom reagují přímo na místě. A zároveň eh, my napomáháme při mnoha záchranných operacích eh, v členských státech a napomáháme jim tak, že jim opět poskytujeme informace a protože jim eh, poskytujeme informace a expertízu drony, především eh, velké drony, máme ty velké drony, jsou to velké stroje, které jsou vybaveny eh, různým eh, znařízením, jsou tam snipry a takto dostáváme informace o, o lodích. Rovné příležitosti mm, to byl také jeden dotaz či připomínka. Jak už jsem eh, řekla, to bude jedno z témat, které budeme řešit eh, nejen v našich strategiích, ale také v našem akčním plánu. Poskytneme eh, pokyny, jak víte, námořní průmysl, jak bych to řekla, je takovou oblastí kde není eh, příliš vysoké zastoupení žen v tom reálném odvětví a proto my připravujeme ty takzvané měkké nástroje a také propagační materiály, abychom pozbudili eh, toto odvětví, aby bylo více žen na palubě. V rámci našeho managementu v EMSE, tak tam je to 3 ku 2. Máme tedy, eh, mm, co se týče vyšších manažerských pozic, tak tam jsou tři ženy a ku dvěma eh, mužům. A to je, doufám, že jsem zodpověděla eh, dotaz paní Klun. Co se týče přijímacích zařízení, přijímací zařízení v přístavech. We already have the... My už tomu máme náš mandát a tím chceme zajistit harmonizaci eh, provádění eh, přijímacích, eh, směrnice o přijímacích zařízeních ve přístavech a potom také jsme vypracovali pokyny s Frontexem eh, vy jste eh, také hovořila o zátěžových eh, vodách, pokud jde o přijímací zařízení v přístavu, vzhledem k tomu, že umluva se ubírala jiným směrem, spíše ohledně vybavení na plavidlech a tady se jedná o tu potřebu v přístavech, kromě těch krátkých přeprav, takže já si myslím, že se bude jednat o malý počet zemí, které se budou ubírat tímto směrem. Proto v této oblasti musíme udělat velký kus práce, co se týče zátěžových vodo, vod, ale je to spíše na straně plavidel a na straně inspekcí. My jsme se aktivně účastnili ve eh, vývoji eh, pokynů pro eh, přístavy a to se vypracovalo na úrovni Eh, státních kontrol přístavů a tímto se zajistí zharmonizovaná implementace. Ale musíme také udělat ještě eh, velkou práci, pokud jde o vybavení na lodích a plavidlech a existuje tady určitá nejistota, pokud jde o kontrolu schody těchto nástrojů. Satelitní programy eh, my rozšiřujeme naše schopnosti přes eh, Kopernikus a také přes jiné, protože si myslíme, že eh, proto, abychom si děli, udělali obrázek, eh, je to zcela zásadní. Nemůžeme mít drony bez satelitních obrázků. Také počítáme s AIS, díky čemuž budeme na tom dále moci stavit a děkuji vám za vaši, eh, vaši modrou politickou eh, dohodu, pokud jde o Evropský jednotný námořní portál, který zde byl nedávno dokončen a my eh, doprovodíme technické řešení při provádění a také tím, že použijeme satelitní technologii, tak abychom mohli usnadnit podávání zpráv z lodí. A ještě pracovníci, eh, pokud jde o zaměstnance, velmi mě těší, že vám mohu říci, že máme vysoce eh, kvalifikované odborníky, pokud jde o námořní dopravu. Eh, máme velmi eh, schopné profesionály, kteří pocházejí z oblasti eh, námořní dopravy, což je pro nás velmi důležité, protože my napomáháme členským státům a Evropské komisi při mm, provádění námořní legislativy, která se neustále mění, ať už na globální či evropské úrovni. Zároveň máme u nás mnoho odborníků na IT. Během eh, posledních let eh, jsme zlepšili naše IT kapacity a poskytujeme mnoho služeb v tomto oboru a proto jsme tedy eh, v souladu s digitálními řešeními. A během příštích pěti let bych chtěla, abychom měli plnou digitalizaci našich interních procesů což by samozřejmě stále dovolovalo, aby lidé spolu hovořili, nejenom si posílali e-maily ale eh, využití technologie by mělo ještě zvýšit naši efektivitu. In the area of Brexit, we have done what all the agency has done. Takže eh, k dalším eh, otázkám. Připravili jsme si nejrůznější scénáře, ale eh, samozřejmě my nejsme tvůrci těch koncepcí a politik, ale snažíme se věnovat maximální úsilí snížit či vyloženě vymítit negativní dopad na bezpečnost životního prostředí. Zákaz E, těžkých topných olejů. Osobně to bych opravdu ráda viděla, ale to je můj osobní názor. Já nejsem ten, kdo tvoří politiku. Těmi, kdo tvoří politiku, jste tady vy. A e, to budiž řečeno, nicméně hodně se v této oblasti těžkých e, topných olejů a jejich dopravu přes moře eh, udělalo. Musíme eh, si ale uvědomit, že to je velký, velké průmyslové odvětví a že prostě v Evropě eh, bude dále existovat. Je v tom hodně peněz, ale můžeme samozřejmě přinášet ty úplně nejlepší možná řešení pro to, abychom vymítili případná nebezpečí, případné katastrofy. K tomu se také zavazujeme, to děláme a v loňském roce se v tomto směru směru už přijala určitá opatření poměrně velkým úspěchem. Teď se půjde dál, o krok dál a bude se definovat akční plán, tak aby ty cíle, které jsme si nastavili, byly, eh, bylo možno splnit. Eh, rovněž eh, vývojáři pracují na technologických řešeních, tak aby Eh, byly optimalizovány ty typy eh, topných olejů a eh, optimalizovány, optimalizována pravidla, která je budou dopravovat technologie samozřejmě přináší eh, určité zlepšení, co se týče některých eh, nebezpečných eh, látek, ale v oblasti dosíkatých látek či CO2 tam je ještě hodně co dělat a samozřejmě nejsnažší odpověď, která se nabízí, je plný zákaz, ale to možné není. Jinak jsem připravena odpovědět na případné další doplňující dotazy. Předsedkyně, děkuji. Byla jste velmi precizní, eh, velmi si vážíme toho, že jste odpověděla pečlivě na všechny jednotlivé dotazy. Eh, děkujeme za to, že jste přijala pozvání a hodně štěstí v tomto novém evropském dobrodružství, eh, které jste na sebe vzala. Myslím, že si zasloužíte po tlesk, protože to bylo velmi konkrétní, s velmi konkrétními informacemi. Eh, hodně štěstí ve vaší práci a ještě jednou díky za vaši návštěvu. A viděl eh, jsem, že tady máme velice, velice mladičkou poslankyni v tomto výboru, která byla velice hodná. Jak se jmenuješ? Mikrofon zapnout, mikrofon si musíte zapnout. Paní předsedkyně si teď sama vypnula mikrofon, takže ji bohužel neslyšíme, co říká. Říkala jsem, my tady všichni pracujeme pro, pro tebe a tvou budoucnost. Jsi vítaná v našem výboru. Allez, nous continuons notre... nous continuons. A teď budeme pokračovat. Já se omlouvám. Teď to bude ovšem za zavřenými dveřmi a dnes odpoledne se sejdou koordinátoři. Takže kratičká přestávka, web streaming se e, zastaví a veřejnost se e, vypraví ven ze sálu, zatímco poslanci